Good afternoon. Uh, hello, lady. Dobré dopoledne, dobré odpoledne, dámy a pánové. Já se omlouvám, že jsem vás nechala čekat. My jsme byli na Evropské komisi s místopředsedou panem Ševčovičem regionální spolupráce oblasti energetiky. To byla konference, které jsme se zúčastnili. Samozřejmě všechny věci, které se týkají elektřiny, plynu, takže se omlouvám, že jsem vás nechala čekat. A nyní se dostáváme k našemu dnešnímu pořadu jednání našeho výboru které, Takže nejprve přijetí pořadu jednání. Jsou k tomu nějaké připomínky? Nevidím žádné. Zároveň žádná zvláštní sdělení. No a nyní máme schválení zápisu z 10.9. a 24.9. 2018. Nebudete-li mít žádné připomínky do konce dnešní schůze, tak je budeme považovat za schválené. A nyní to je bod číslo 4 označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a další zásadní parametry. Spravodajem je pan Michal Boni. Stínové zpravodaje máte na seznamu. A rád bych vám připomněl to, že komise to přijala jako revidované nařízení, pokud jde o označování pneumatik v květnu 2018 ohledem na palivovou účinnost. A nyní pan Michal Bony, který zahájí naši diskuzi, takže prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Rád bych poděkoval za příležitost předložit návrh zprávy. Rád bych poděkoval komisi za revizi, která se týká výkonnosti a kvality pneumatik využívaných v EU což je zásadním příspěvkem bezpečnosti dopravy obecně a zároveň s ohledem na palivovou účinnost je to skutečně markantní. Je to zásadní i pro systém mobility do budoucna, abychom skutečně v této oblasti byli dostatečně efektivní pro všechny nebo pro benefity všech našich občanů. Vyžaduje to závazky ze strany členských států, zúčastněných stran a zároveň snaha snižování skleníkových plynů a zároveň znečištěním. Já jsem zde podpořil několik návrhů, tak aby jsme tam měli informace, pokud jde například o označování za sněžení v zimě, tyto pneumatiky, zimní pneumatiky. V takových situacích, kdy například spotřebitel mm, nemá možnost vidět pneumatiky, které chce koupit, protože tyto pneumatiky jsou někde jinde uskladňovány nebo vlastně jsou poskytovány prostřednictvím onlineového prodeje, čili spotřebitel bude mít možnost získat takové informace bez ohledu na to, zda probíhá tento prodej online či ne. A zároveň jsou to i plány ohledně pneumatik, pokud jde o registraci produktů, jejich databázy na základě nařízení 2017 1369, tak abychom zlepšili sledování, dohled nad trhem a poskytování informací našim spotřebitelům. Zároveň vítám snahu komise, aby tam byla i mm, informace, která se týká výkonnosti těchto pneumatik, pokud jde i o mm, počet mm, projetých kilometrů a tak dále. Dále jsou to metody měření, na základě kterých by tyto parametry byly přesnější tak aby do budoucna toto označování mohlo být změněno pomocí delegovaných aktů přenesené pravomoci, včetně informací, pokud jde o mm, projete kilometry a mm, použití těchto pneumatik mm, nebo aby tyto informace byly zahrnuty v další revizi to, tohoto nařízení. Tady potvr, podporuji eh, i to, aby se zde mohla používat ojeté pneumatiky a eh, především zimní pneumatiky, jejich eh, podíl na těchto pneumatikách v Evropě představuje asi 30%, což představuje asi 5 milionů kusů těchto pneumatik. To, že dáme tyto pneumatiky mm, k dispozici, eh, bude příležitosti pro zlepšení bezpečnosti a zároveň příspěvkem k oběhové ekonomice a zároveň zredukování objemu odpadu. Jsem si vědom toho, že zde čeká nás ještě hodně práce, pokud jde o zvyšování povědomí o těchto označováních pneumatik, pokud jde o ty, které se prodávají eh, u nových automobilů i ojetých automobilů, tak abychom zvýšili mm, důvěryhodnost i ze strany našich spotřebitelů a vytvořili lepší platformu pro úřady pro prosazování těchto a koordinaci těchto aktivit. Proto zavedení tohoto označování pneumatik je po našeho názoru zatím takovým relativně novým nástrojem, to znamená, že si myslím, že by nemělo dojít k nějakému zásadnímu zásahu do tohoto projektu. Určitě změny ano, ale ne nějaké zásadní změny. Proto zde navrhuji, aby velikost pneumatik byla v souladu s původními informacemi na stávajících pneumatikách, to znamená QR kódy, zimní pneumatiky a tak dále. My prostě jsme zvyklí na určité označování a právě proto si myslím, že by zde měla zůstat stejná označování, ale s novými informacemi. Chceme změnit chování našich spotřebitelů, potřebujeme komplexní přístup, kde národní i evropské profesní organizace, profesionální organizace, jakože policejní orgány zodpovědné za bezpečnost silničním provozu, jakože i autoškoly, měli dostatečné informace o technických parametrech pneumatik a ostatních informací, které se jich týkají a zároveň by zde mělo být toto označování, například pokud jde o mm, hlučnost, pokud jde o přilnavost pneumatik na silnici a tak dále. To by tam mělo být zachováno. Myslím si, že je to ambiciózní návrh komise, jsou zde nové parametry, proces registrování, který jsme diskutovali s některými odborníky i kolegy a zároveň v naší skupině v Evropském parlamentu. Vím, že jsou zde určitá očekávání, která se týkají analýzy dopadů pohledu těchto technických parametrů, které, který zatím ještě nebyl, tato analýza nebyla dostatečně rozsáhlá, takže tam byly určité otazníky. Samozřejmě, že byste měli být eh, určité drobné úpravy, ale zároveň zlepšit mm, stabilitu této oblasti, tak abychom zvýšili dekarbonizaci dopravy a zároveň bezpečnost dopravy v souladu s našimi ambicemi a poskytli ty nejkvalitnější technologie. Děkuji vám. Milí eh, pane kolego, já si myslím, že je velice důležité, že jste eh, zdůraznil to, že hlavně chceme pomáhat našim občanům tím, že přicházíme s tímto návrhem, mm, tak aby skutečně věděli, co se děje v této oblasti. A nyní stínový zpravodajové jménem SAD, pan Marta. Oui, merci, monsieur le président. Et... Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedající. Rád bych rovněž poděkovala panu zpravodaji, protože ta práce, kterou navrhuje, je opravdu něco, co sdílím do velké míry. Jestli dovolíte několik ještě věcí, které bych zúraznil. My samozřejmě chceme zlepšit označování pneumatik, redukovat Eh, spotřebu paliv, to je hlavní cíl, ale zároveň zredukovat emise, znečistění mikročástic, mm, mikroplastu a tak dále. Navrhuji abychom podpořili i návrh komise, ale zároveň postupovali opatrně, protože občas Mm, to je takové kontraproduktivní, když se moc snažíme. Víte, pokud jde o, já nevím, jak bychom mohli navrhovat nějakou jednotnou formu těchto štítků. Já vím, že naši spotřebitelé jsou zvyklí na stávající štítky, ty, které existují v současné době. Je to takové čitelnější, podle mého názoru, než to, co navrhuje Evropská komise, ale vím, že tam Musí dojít k zlepšení, pokud jde o projekty, kilometry, mm, mm, mm, jízdu eh, eh, v podmínkách zimních, let a tak dále, tak dále. Tyto věci by tam měly být zlepšeny. Komise u kategorie A a B hovoří, že to eh, o tom, že to je menšina těchto pneumatek, hovoří o nějaké další třídě, já vlastně si ale myslím, že to je taková ta pas, jak jsme viděli u našich spotřebičů A++ a tak dále a tak dále. Najednou je to takové, bych řekl, pokrytecké, podle mě, mého názoru by skutečně nemělo dojít k něčemu takovému, abychom se zaváděli tyto podivné další kategorie, ale musíme postupovat nesmírně obezřetně, protože často je to právě cena, cena, která je takovým prvním prvkem nebo elementem, který si potřebitel zvolí a proto bychom tomuto prvku měli věnovat obrovskou pozornost. A dále, pokud jde o vysledovatelnost původu kaučuku, já vím, že mnoho výrobců má dohody s různými mm, podniky v oblasti dřevařského průmyslu. Zde bychom měli přistupovat eh, především holistickým přístupem aby zde nedošlo k nějakému chem- dopadu, pokud jde o chemický odpad nebo například ohrožení vodních zdrojů. Je teda důležité, aby to byl udržitelný způsob výroby těchto pneumatik, na který eh, musíme eh, dohlížet, ale obecně řešeno souhlasím se zpravodem. Děkuji. Děkuji. Pan Dalunde za zelené máte slovo. Děkuji, pane předsedo zelení by rádi vyjádřili dvě hlavní obavy Eh, výzávý návrh komise. Totiž to logo týkající sněhu a jezdy na ledě, která jsou zde rovněž obsažena, pokud se jedná o respektivní jízdu. Eh, pro nás je to příliš binární pojetí. My se domníváme, že by měla vzniknout určitá škála, tak aby si každý zákazník mohl srovnávat výkonnost jedné pneumatiky ve srovnání s jinou a eh, to umožní lepší možnost volby pro spotřebitele. Za druhé, návrh nás klamal v tom smyslu, že se nesnaží o environmentální pojednání jak kilometráže, tak i stírání děru a e, tady je třeba nastavit lhůtu jak, eh, ve které se s tím musí něco udělat. Harmonizace testů pro tyto ukazatele se musí stát eh, integrální součástí toho návrhu a to, co nejdříve. Budeme se těšit na další diskuse se stínovým zpravodajem a doufáme, že opravdu dojde ke zlepšení bezpečnosti pro spotřebitele, ale zároveň i k adekvátní ochraně životního prostředí. Předseda, ano, děkuji, kolego. Děkuji za tvé připomínky a jménem KUE eh, pan kolega Kohlíček, místo předseda. Děkuji, pane předsedo. Měl bych několik drobných poznámek. Za prvé bych se chtěl věnovat technicky eh, tomu, o čem se bavíme. Eh, ta etiketa musí být natolik jednoduchá, aby zákazník se v ní vyznal. Jestliže tam dáme příliš mnoho údajů, a ještě k tomu podrobných, tak nakonec zjistíme, že to svůj účel nesplní. Ještě bych chtěl poznamenat, že samozřejmě adheze pneumatiky, ať už je to při velkém dešti, nebo na suchém ledu, nebo na sněhu, nebo na mokrém sněhu, velmi silně závisí také na tom, jaký je podklad. Jestli je tam tedy beton, jestli je tam obalovaná drť, tedy asfalt, případně modifikovaná obalovaná drť, kde se používá také obrus z pneumatik, což je z hlediska ekologického velice žádoucí a navíc tato pružná závěrová vrstva potom umožňuje lepší adhezi a menší problémy při náledí. To samozřejmě takováto etiketa nemůže vyřešit a já proto jsem eh, souhlasil s tím, aby se pokud možno na etiketě vyskytnul QR kód, který by podrobnější věci mohl potom elektronicky zákazníkovi říci, protože většina zákazníků srovnává, jak to vypadá s adhezí, jestli je to tedy zimní nebo letní pneumatika, jestli je vhodná eh, při větším dešti a o tom, samozřejmě, jestli vydrží určitý počet kilometrů. E, ještě bych chtěl poznamenat, že pneumatiky různých vzorů mají také různou hlukovou zátěž pro životní prostředí. A souhlasím tady s kolegou, e, který říkal, e, kolega Martin, že je důležité, z jakých surovin ta pneumatika je z hlediska ochrany životního prostředí, zejména v tropických zemích, vyrobena. Takže já bych pokud možno se držel toho, aby byla jednoduchá ta etiketa, aby jasně říkala, jestli pneumatika je použitelná v zimních podmínkách a aby další dodatečné informace byly ehm, pod QR kódem. A ještě jednu poznámku. Bylo by dobré, aby, když už tam budeme mít eh, vyznačeno, že se musí používat tato etiketa, tak u, eh, u reklamy aby ta etiketa nebyla celá, ale aby tam stačilo pouze ikonka, na kterou si zákazník potom poklepe, protože u reklamy ten prostor, zejména u elektronické reklamy, je velmi drahý, takže aby to bylo pokud možno co nejkompaktnější. Děkuji za pozornost. Thank you very much. Děkuji. Ano, děkuji. Myslím si, že tu je celá řada očekávání a uvidíme, jestli bude možné vše Eh, splnit, ale ubíráme se teď ve stejném směru. Za Evropskou komisi pan Nujl z DG Energie. Mluvám se za výslovnost. Asi by to byla špatná výslovnost vašeho jména. Děkuji. Ne, nemusíte, dělat si starosti s tím, jak vyslovujete mé jméno. Uh, Děkuji vám za to, že jste nám udělili slovo a rád bych stručně reagoval na příspěvky diskuze a na návrh zprávy eh, kterou jsme četli se zájmem. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, za nejrůznější ehm, příspěvky z Evropského parlamentu, za jejich ehm, za podporu tohoto návrhu, za zvláštní podporu eh, za to, že tady máme na tom štítku let a ehm, déšť a také možnosti jako kilometrovné a také oděr. Ehm, chci reagovat na některé poznámky říci, že bychom, ehm, ať to uděláme dříve nebo později, komise si ale přeje to udělat co nejdříve. Pracujeme, eh, spolupracujeme také se sektorem průmyslu a snažíme se k tomu co nejvíce přiblížit eh, pomocí různými, různých standardů, testování a náš návrh nám také umožňuje za, začlenit do štítku, eh, také využít aktů přenesené pravomoci, takže toto je skutečně velmi důležitý prvek našeho návrhu. Další prvek, který byl zmíněn s pravodajem panem Bonim, je eh, důležitost databáze a potřeba této databáze, aby byla tedy přístupná pro eh, veřejnost širokou, to zmínili i ostatní eh, poslanci, měla by být vytvořena transparentnost na trhu tak, aby bylo možné poměřovat tyto pneumatiky pro výkonnosti. A chci říci, že je důležité <clears throat> aby tato databáze fungovala, také proto byly sem, byla začleněna technická dokumentace, která by ukázala, že pneumatiky splňují standardy a tak bude možné, aby úřady a členské státy odvedly svou práci lepším způsobem. Několik kolegů se zmínilo o jednotlivých kategoriích, pan Mák, pan Bony. Řekl bych, že <clears throat> ano, eh, Tady eh, jsme založili náš návrh eh, na takovém eh, širším nařízení o štítkování. To se diskutovalo před několika lety. To je zvláště důležité pro hluk, pro míru způsobené hlukům odvalováním, ale důležité je to také pro přilnavo zamokra. Tady máme 90%, tady máme tři hlavní kategorie a myslíme si, že je tu potřeba, aby se změnila tato stupnice, tyto kategorie. Také jsem si poznamenal poznámky týkající se eh, toho, aby byly začleněné otázky eh, trvalé udržitelného vývoje. Eh, a na druhé straně si se také eh, si děláme starosti s tím, že by to mohlo být přetíženo, tyto štítky, aby tam nebyla umístěna příliš mnoho informací, takže musíme obezřetně toto vyvažovat tak, aby tady bylo více informací, o které by se spotřebitelé zajímali, ale proti tomu stojí příliš velká komplexnost těchto eh, štítků. A <clears throat> teď bych tímto tady skončil, děkuji. Děkuji. Děkuji za eh, tyto poznámky a teď závěrečné poznámky našeho zpravodaje. Michal má slovo. Ještě někdo? Ano, máme čas, může se ještě někdo vyjádřit. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem teďka neslyšel to, co říkal pan kolega Bony, bylo to myslím velmi dobré, ale měl bych tři poznámky. Celkově bych řekl, že je to dobré. K jednomu bodu um, um, Eh, sice mám, mám v úmyslu eh, napsat pozměňovací návrhy. Proč? Eh, komise tady v článku 4 odstavec 3 a článek 6 počítá se striktnějšími standardy a proto tedy by do energetického štítku měly být zapracováno také vizuální reklama. Mělo by to rozšířeno. Pan kolega Bony tady v zásadě učinil správnou poznámku, ale já bych jeho návrh číslo 3 pardon, číslo čtyři, chtěl ještě upravit. A sice technický reklamní materiál eh, eh, sice nepatří do eh, reklamy, ale mělo by to být upraveno. K technickému reklamnímu materiálu patří například různé reklamy na stěnách, na plagátech a podobně. To tež platí pro návrh číslo 9. Tady eh, zpravodaj mluví o vizuálním eh, technickém materiálu, eh, ale ta specifikace na konci, tedy jde o online reklamy pro určité typy pneumatik a podobně, to bych chtěl škrtnout. A to tež platí pro pozměňovací návrh číslo 15, kde se také mluví o dosti složitém doplnění mm, Ehm, ehm, ehm, tady by to znamenalo příliš velké eh, zatížení a já si myslím, že to je opravdu velice přehnané. Eh, omezuje to totiž možnosti ekonomické, abychom eh, tady třeba umístili nějakou technickou reklamu a proto bych tři pozměňovací návrhy rád předložil k tomuto tématu, protože Eh, podíváme-li se na návrh komise, eh, tak eh, možnosti umistovat reklamy budou masivně omezeny, aniž by z toho měl spotřebitel nějaký užitek. Tak to jsou mé poznámky. Děkuji. Děkuji. Pan zpravodaj Michal má slovo. Děkuji. Děkuji za všechny příspěvky sněmových zpravodajů. Myslím si, že to byly dobré doplňky mého prezentace, ale bylo to i inspirující a myslím si, že bychom měli zvážit některé otázky, eh, které byly nadneseny v otázce udržitelnosti nebo otázka využívání různých eh, tříd, kategorií. A také bychom měli zvážit, jaký vliv to bude mít eh, na ceny. Takže to je určitě velmi eh, důležité a myslím si, že mm, postoupíme společně ku předu. Ehm, udělám analýzu některých návrhů, které ehm, před chvilkou předložili kolegové, které se týkají reklamy. Eh, zítra máme ještě čas, abychom předložili všechny pozměňovací návrhy, ale myslím si, že eh, poté už začneme v naší spolupráci, budeme zvažovat tyto návrhy. A Pokusíme se vytvořit co nejpřiměřenější eh, kompromisy, eh, tak aby eh, všem spotřebitelům byla tato situace jasná, ale abychom na druhé straně podpořili vývoj tohoto průmyslového odvětví a to postupně, tak aby se daleko více přizpůsobovala očekáváním, která se vztahují k řádnému informacím o pneumatikách na ledě a také jde o spotřebu paliva a další přilnavosti zamokra. Děkuji. Ano, máte pravdu, zítra ve 12 hodin lhůta pro eh, překládání pozměňovacích návrhů a eh, zvážení pozměňovacích návrhů 22. Eh, listopada, hlasování 7. ledna. Další bod našeho pořadu jednání číslo 5 a sice zřízení Evropského nástroje pro jadernou bezpečnost, který doplňuje nástroj pro sousedství. Naším zpravodajem pan Vladimír Uročev a tento eh, návrh byl učiněn eh, v kontextu víceletého finančního eh, rámce 21 až 27 a jde o víceletý finanční rámec s aktivitami, které mají být realizovány v rámci smlouvy o Erotomu. Pan kolega zpravodaj má slovo. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, Evropská unie se musí postarat o kontinuitu eh, v oblasti nukleární bezpečnosti eh, ve svém sousedství a také ve světě, protože eh, katastrofa v Černobylu a v Fukushimě měla globální dopady, politické dopady. Eh, já už pracuji na tomto evropském nástroji evropské bezpečnosti a je to takový ehm, nástroj pro sousedství, ehm, vývoj a mezinárodní spolupráci. A ehm, eh, toto se týká také monitorování, vyhodnocování, komunikaci a zveřejňování. Je to eh, velmi nejlepší nástroj. Mm, jde to, je to zásadní krok k zjednodušení eh, nařízení Evropské unie. Eh, tento nástroj pro eh, nekurální bezpečnost ehm, pomůže členským státům, aby pokročili v pravidlech týkající se nukleární bezpečnosti, ehm, také vůči třetím zemím. A to jde v ruku v ruce s popatřeními smlouvy o ehm, Euratomu. Jsou tady tři směrnice dobře všechny známe. Mm, nukleární eh, jedná bezpečnost a eh, dobré eh, řízení zvládání radioaktivního odpadu. Návrh zdůrazňuje význam účinného programu nukleární bezpečnosti a zdůrazňuje právě tuto bezpečnost a standardy ochrany, zvláště v bezprostředním sousedství. Tento nástroj by se měl obsahlejším způsobem týkat monitorování různých jaderných zařízení v blízkém sousedství, protože od, od jejich samotného uvedení do provozu. A v tomto smyslu více let program víceletých ukazatelů by měl obsahovat také opatření týkajících se obsáhlých rizik a posouzení rizik zátěžových testů různých eh, jaderných zařízení. Eh, dále je to, eh, jsou to doporučení, která vyplynou z těchto zátěžových testů a také uplatnění relevantních, dalších relevantních opatření. Tento program víceletých ukazatelů by také měl zaangažovat občanské stámě, které dostávají finanční pomoc v rámci tohoto nařízení, tak, aby mohli dostat závazkům, které vyplývají z těchto smluv Ehm, smlouva o nešíření eh, mm, zbraní hmaného ničení. Měly by se zavázat také ehm, k relevantním mezinárodním úmluvám, dodržovat jadernou bezpečnost a standardy ehm, ochrany a měly by se také eh, zavázat k tomu, že budou eh, realizovat relevantní opatření a doporučení. Sledování a posuzování eh, výsledků mm, eh, těchto kroků eh, v rámci společenství by měly být založeny na předem definovaných konkrétních ukazatelích. A tyto ukazatele by měly být založeny na výkonnosti, byly být orientovány na výsledky, tak aby bylo možné požadovat větší zodpovědnost Eh, od eh, států, které jsou příjemci, eh, tedy členských států, záleží také na výsledcích, kterých je dosaženo, zvláště při implementaci různých bezpečnostních opatření. Toto tady se obecně konstatuje, že ještě, tady máme ještě doplňky k návrhu zprávy komise a budu se těšit na to, že mi kolegové přijdou s dalšími návrhy k vylepšení. Děkuji. Děkujeme, pane kolego. Děkujeme za toto úvodní vystoupení a za SAD vystoupí pan Gajer. Děkuji, pane předsedo. Spravodaj i já jsme se shodli na tom, že jaderná bezpečnost a um, a, um, po všech um, katastrofách, které jsme zažili v minulosti, Eh, představují důležitou složku vnější politické činnosti Evropské unie. Zavedení a dodržování eh, nejvyšších standardů bezpečnosti bychom měli požadovat po celém světě, tak abychom ochránili občany, občanky a životní prostředí. Já osobně ehm, jsem přítel eh, používání jaderné energie, ale pokud, jako, pokud to akceptuji jako dobrý demokrat, že ostatní země učinily jiná rozhodnutí, tak si myslím, že by mělo být eh, ta rozhodnutí tak bezpečná, aby byly občané, občanky těchto zemí nebo sousedních zemí ochráněny a aby to neohrožovalo sousední státy. Vítám návrh komise, ale máme tady některé body eh, v návrhu komise, které považujeme za nedostačující. Ehm, nebyly zohledněny všechny věci, ehm, přitom tady je zhoda mezi spravodajem eh, a mnou Chtěl bych mu poděkovat eh, za návrh, například co se týče významu zátěžových testů. Tady jsme si zajedno, nebo při zdůraznění eh, mezinárodních dohod, které by do toho měly začleněny, a také spolupráce s mezinárodními organizacemi, jako je například Mezinárodní energie, eh, agentura pro jadernou bezpečnost. Mm, nařízení rady k jednotlivým standardům bezpečnosti, ty nejsou zmíněny v návrhu, ale myslíme si, že by to tak mělo být. A ty vysoké standardy týkající se bezpečnosti, bezpečnosti by měly být základnou našich dalších kroků ve třetích státech. A pak je tu ještě další prvek, mm, e, který byl v tom předchozím nástroji obsažen a je zmíněn v úvodním textu. To jsou konkrétní opatření, která jsou požadována tímto nástrojem. Já bych navrhl, aby e, tato e, část byla zase zapracována i do nového nástroje, abychom jasně ukázali, jaká opatření jsou důležitá v tomto rámci a myslím si, že třetí země, budou, které budou vyzvány, aby se například jsou to předpisy nešíření, Eh, tyto třetí země by se měly také tady to eh, zasadit a měly by eh, podepsat příslušné mezinárodní dohody. Vlastně jaderné bezpečnosti. Nevím, proč komise pro poměřování úspěšnosti tohoto nástroje zvolila kvantitativní ukazatele. A tak, aby byly poměřovány tyto úspěchy, musíme vzít i kvalitativní aspekty v úvahu. A konečně ještě odstavec k transparentnosti, to je to, co bylo žádáno v úmluvě z Ahusu. Máme to ve všech nařízeních o bezpečnostních standardech v rámci EU a mělo by to tam být samozřejmě obsaženo. A ještě komis, otázka na komisi. Tato nařízení se vztahuje k Euratomu Low Facility. Mohla by komise, prosím, tuto referenci vysvětlit, jestli finanční prostředky přijdou z Loan Facility a půjde to k těm 300 milionům eh, ještě, eh, přibude to k tomu, anebo to má být pouze jedna část této facility. Děkujeme a nyní to bude paní Rivasi za zelené. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedající. Ano, čili nástroj, je to zajímavý, je to evropský nástroj pro spolupráci v této oblasti, je to skutečně pozitivní záležitost, ale jedna z věcí, kterou si musíme uvědomit, je, že v podstatě vlastně ta reference tomu zmizí. To znamená, že my pomůžeme zemím, aby zlepšili jadernou bezpečnost, ale my jak si z toho budeme vyňati. Takže my zde chceme navrhnout možnosti spolurozhodování, pokud jde o investice do, například na Ukrajině, nebo Bělorusku, nebo Rumunsku, Bulharsku, aby my jakožto parlament se byli informováni a abychom mohli přejít s naším stanoviskem a zároveň přijímat konkrétní rozhodnutí. Tam jsou to články, které se týkají důležitosti tohoto nástroje všeho, co vidíme ve třetích zemích. To znamená například to uzavírání těchto elektráren nebo obnova například těch oblastí, které byly nějakým způsobem zničeny, uranové doly, došlo tam ke kontaminaci, mohlo by to samozřejmě mít dopad i vůbec na Mm, klid v této oblasti, kdyby došlo ke kontaminaci zemědělské půdy. Čili opravdu je zde taková realita zajímavá, na kterou bychom měli reagovat i s ohledem na znečištění. A dále jsou to kritéria přípustnosti a opatření v oblasti nerespektování, neplnění. Například tento nástroj byl založen na konzultaci a dialogu se třetími zeměmi. Pokud tomu tak nebude, tak financování musí být pozastaveno. Někteří kolegové už se o tom zmínili Potřebujeme zde mít kritéria, která budou taková, mm, která nám umožní spolupracovat s těmito zeměmi. My chceme spolupracovat, ale musí to být demokratické principy, mm, právní stát, lidská práva, to, že nedojde k šíření jaderných zbraní, protokol mezinárodní a tak dále v této oblasti. Různé dokumenty, které se týkají a pokrývají tuto oblast, protože pokud to tam nebude zahrnuto, tak tam nebudou dostatečně zohledněna kritéria přípustnosti. Pokud jde o transparentnost, je důležité, aby tyto elektrárny respektovaly standardy transparentnosti a zajistily i účast veřejnosti ten dohled na touto problematikou eh, je strašně problematický. Nesmíme zapomínat eh, na to, k čemu eh, došlo k, k kontaminaci konkrétními určitými prvky, kde jsme například v minulosti nezjistili Eh, jaký byl zdroj této kontaminace, čili měla byste být i možnost technické přímé spolupráce na úrovni nevládních organizací, abychom například mohli brát vzorky, mm, ovzduší, vody a tak dále, abychom zjistili, odkud taková kontaminace přichází, pokud by k tomu došlo. Čili to si myslím, že by měla žádat komise Evropský parlament. A dále, pokud jde o legislativní akty, myslím si, že je důležité, abychom zde měli akční plán, to ano, ale těch 5 mm, milionů euro to je podle mě opravdu ten, ta prahová hodnota, pokud jde o akční plán. Když se podívá na PRS, tak většina výdajů například mm, byla právě mm, pod tuto hranici 10 milionů. A zároveň musí samozřejmě komise velice systematicky tento nástroj používat. Ano, může to být přidaná hodnota v oblasti bezpečnosti, ale musíme ho rozšířit, vzít potaz realitu a zároveň být realističtí, pokud jde o přístup k informacím, jež budeme potřebovat. Děkujeme, říká pan předsedající. A nyní to bude pan Telička za ALDE. Děkuji za slovo, pane předsedající, milí kolegové, dobré odpoledne. Já si myslím, že všichni souhlasíme s tím, že i když se lišíme v přístupu nebo vůbec hodnocení atomové energie jakožto energetického zdroje. Jsme si vědomí toho, že Evropská unie je hodně pokročilá v oblasti atomové jaderné bezpečnosti, standardů, pravidel v této oblasti, jakož i technologii a praxe. Samozřejmě, že z minulosti jsme se poučili, žádná jaderná elektrárna není úplně vzdálená možného, možné problematiky, kterou by to mohlo způsobit. Pokud jde o životní prostředí, je to relevantní důvod. Musíme se teda tomu věnovat, této problematice. Ale to vítá tento návrh z těchto důvodů. Podobně jako mnoho předřečníků považuje návrh komise zatím za nedostatečný. Musíme ho doplnit, rozšířit a některé věci a opětovně zdůraznit. Další věc, kterou bych rád zúraznil a nechci být nějak eh, redundantní, mnoho již toho zaznělo, dovolte ale několik bodů. Pokud jde o tematické zaměření, to si myslím, že je v této zprávě správné, ale podobně, jak se o tom zmínil kolega, musíme zdůraznit i, mož- i tu problematiku nešíření atomových zbraní a zároveň je to důraz na eh, kondicionalitu z mnoha důvodů, ale zároveň dělat rozdíly mezi jednotlivými zeměmi s ohledem na jejich postoj, důvěryhodnost jejich plánů v této oblasti, politiky, které mají k dispozici, hodnocení rizik, environmentální analýzy, mm, veškerá bezpečnostní pravidla, ale zároveň i pokrok v oblasti mm, atomového programu v konkrétních třetích zemích. Čili je to opravdu taková diferenciace na mnoha úrovních, jež bude muset být aplikována. Další věc, na kterou bychom měli zaměřit naši pozornost, když hodnotíme celou problematiku, nejenom s ohledem na riziko, ale obecně, měli bychom mít k dispozici určitá měřitelná měřítka nebo určité indikátory, nejenom zátěžové testy, kde máme solidní metodologii, ale nesmíme zapomínat to, že některé země hold jsou méně transparentní nebo mají určité problémy v oblasti hodnocení této problematiky a proto musíme velice důkladně se věnovat této problematice, protože to znamená i finanční výdaje a proto zde musí být měřitelné indikátory, které potřebujeme při hodnocení těchto projektů. Celkově považuji tento návrh pana zpravodaje za něco, co můžu z velké části podepsat. Je zde mnoho věcí, které bych trošku eh, změnil ten důraz na ně, něco tam ještě dodal, ale to je ještě otázkou další debaty, která nás čeká a proto se těším, že v následujících kolech budu mít možnost to finalizovat se pravodajem i ostatními kolegy. Děkuji. Pan Kohlíček má slovo. za gue. Kolegové se hezky rozmluvili. Eh, ty dvě minuty zřejmě jim nestačily. Já bych jenom řekl v heslech, eh, že ten materiál, eh, kterým se zabýváme, je velmi důležitý. Euratom, tato smlouva jako taková samozřejmě vyžaduje, aby veřejnost byla informována o krocích, které se v rámci mezinárodní spolupráce dějí. Jaderná bezpečnost je nesporně důležitá a stres testy nejrůznějších zařízení nesporně k tomu přispějí. Pokud jde o dohodu se třetími státy, tak na jedné straně musíme vyžadovat transparenci, na druhé straně by bylo dobré si uvědomit, že tam eh, na jedné straně je jaderná bezpečnost, na druhé straně je ochrana know-how jednotlivých výrobců a dodavatelů těchto technologií. Tam samozřejmě to je velice delikátní záležitost, jak eh, v těchto dvou věcech eh, být v pořádku a eh, nedopustit, aby tam docházelo k jakémukoliv ať už přímému nebo nepřímému ovlivňování těch států, které chtějí používat poněkud jinou technologii než právě tu, kterou dodává velký bratr. Dohoda se třetími státy tedy je důležitá, ale vždycky je třeba se pohybovat v rámci Euratomu a nezavádět některá další, mnohdy až provokativní opatření. Znečištění životního prostředí je naprosto zásadní otázkou, protože nejen ve Francii, nejen v dalších státech, které používají jadernou technologii, Eh, se musí postupovat při práci s jadernými materiály velmi opatrně, ale i v, eh, v zemích, které odmítly jadernou energii jako zdroj eh, energie, tak se používají jaderné materiály. Jsou to různé zářiče a i tyto zářiče mohou mít potenciálně zdrojem znečištění životního prostředí, a to prosím i ve státech, které si hrají na stoprocentně čistě Eh, energeticky nezávislé na takovýchto zdrojích. Plán aktivit, ano, samozřejmě je velmi důležitý a je třeba, abychom ho jako parlament sledovali. Děkuji za pozornost. Thank you. I agree with you, but it was not two minutes each, rather four. Pravdu, pane kolego, skutečně nedodrželi dvě minuty, ale překročili to, často to byly dokonce čtyři minuty. Ovšem ta diskuse je tak eh, hluboká, že mnoho kolegů hold překročilo svůj čas. Dobře, takže paní Mec má slovo jako další. Není-li tomu tak, tak se obracím na Evropskou komisi, nebo ještě je zde, ještě je zde kolega. A je zde kolegyně paní Harms. Není to sice stejná kolegyně, ale prosím, samozřejmě, samozřejmě, že jsme ochotní vám naslouchat, takže prosím. Mě, mě to. Já sama jsem se chtěla vyjádřit tomu nástroji týkajícímu se eh, jaderné bezpečnosti, protože my už intenzivně spolupracujeme s některými konkrétními kolegy na běloruském projektu v Ostrovci. A tam už došlo k zátěžovým zkouškám, ty už proběhly a jelikož nyní máme na stole ta doporučení, tak se domnívám, že je to ta správná příležitost jít za ranou a kolegové, kteří se zabývají ostrovcem, aby se rozjeli jak do Minska, tak i do samotného ostrovce na místo. Eh, rozebíráme i podmíněnost toho nástroje a zatím ale Bělorusové absolutně blokují jakékoliv možnosti se sejít, ať už v Minsku nebo v Ostrovci. To tady dávám co by příklad protože my, europoslanci, chceme být součástí celého postupu a angažovat se v uplatnění tohoto nástroje a tímto tedy si dovolím apelovat na Evropskou komisi, aby nám pomohla probojovat, vybojovat návštěvu v Minsku a i z ostrovci. Předseda, děkuji. Evropská komise, pan Gariba z DG pro energetiku. Nemáte k tomu žádný komentář? Já se omlouvám, my jsme z DG Devco a proto jsme odpovědní a já jsem byl tady zaskočen vaší výzvou předseda. Ale jmenuje se, te se pan Gariba? Nikoliv předseda. Omlouvám se velice, prosím, představte se nám a prostě k nám promluvte. Omlouvám se za neporozumění, eh, nedorozumění, jsem z DG Devko, jmenuji se Pascal Dor, v, m, pracuji v oddělení pro mezinárodní spolupráci a my tam řídíme ten nástroj. V první řadě bych rád poděkoval jak zpravodaji, tak i jeho byru, protože opravdu všechny informace dostáváme včas a je to dobrá spolupráce, takže pouze pár takových spontánních reakcí. K textu samotnému mám jenom jeden jediný konkrétní komentář. Tam je pozměňovací návrh u toho úvodního ustanovení, kde se hovoří o zajištění referenčních hodnot u členských států, které už mají program týkající se jaderné energie. To nám připadá, že to diskriminuje určité státy, které nyní například se snaží vycouvat eh, z jaderného odvětví, že oni by to nemuseli poukazovat. A pak ty zátěžové zkoušky. Tady chci všem připomenout, že právě zátěžové zkoušky ty řídí MSREG a ti jsou eh, v tom mm, jakoby eh, na té kontrolní pozici. A u monitoringu tam je velice důležité mít dispozici nástroj, který je uplatnitelný a použitelný. Pokud chceme protlačit, aby některá země, která těží z tohoto nástroje, zároveň akceptovala i verifikaci ověřování, tak to musí probíhat opravdu diplomaticky a nikoli pomocí té podmíněnosti, jak to tady jakoby napřímo se říká v té současné verzi. No a už eh, konečný můj komentář, ta podmíněnost, eh, ty různé typy kondicionality, o nichž tady hovořili různí eh, poslanci, to je velice zajímavá myšlenka, ale to by pak šlo přizpůsobit v terénu v dialogu s různými členskými státy. To je vše z mé strany, omlouvám se za nedorozumění předseda. Ano, vše je v pořádku, děkuji za komentáře. Eh, Vladimíre, máte slovo, pan Uručev má slovo. Na závěr. Já vám děkuji a v první řadě bych rád poděkoval všem kolegům za takto kvalitní návrhy a komentáře k té zprávě. Je dobré, že Evropská unie a Evropská komise chce podpořit třetí země v jaderné oblasti a v oblasti nešíření jaderných zbraní. Vyčkám tedy, rád se seznámím se všemi pozměňovacími návrhy. Ze své strany bych rád pouze ještě jednou připomněl, že se zde pohybujeme v prostoru smlouvy Euratom. Tedy, že to není taková jiná obvyklá zpráva. Nesměšujme to legislativní prostředí. Tam se musí postupovat jinak. Musíme se opravdu držet těch mantinelů, které nám nastavuje Euratom, jinak ta směs, která by vznikla, by mohla být eh, přece jen výbušná. To je z mé strany vše. Ano, Velice výstižně jste to, pane kolego, řekl. A eh, lhůta 7. listopad eh, letošního roku, 12 hodin v poledne. Pak 21. listopadu se budou zvažovat pozměňovací návrhy a hlasovat o nich a uh, hlasovat v prosinci. A nyní už přicházíme k elektronickému hlasování. Máme tady tři e, tři záležitosti, o nich chceme hlasovat nikoli výhradně elektronicky. A za tři minutky se pustíme do toho. Good afternoon once again. Ještě jednou dobré odpoledne. Vítejte na zasedání našeho výboru. A přecházíme už k hlasování. V první řadě budeme testovat naše hlasovací zařízení. Máte všichni své kartičky? Výborně. A zahajuji hlasování. Výborně, 38. A v našem výboru máme 67 členů. Tak přibylo vás o dva. Ale já jsem se neptal na to, zda se vám chce hlasovat. Hlasujte, prosím. 40. Končím hlasování. Děkuji vám vše funguje. No, přecházíme k eh, návrhu pro Evropský parlament a radu k zavedení programu Invest EU, EFCI. Je to zpráva kolegy Shona Kellyho, to je náš zpravodaj. A pustíme se do toho. 169 B pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 168 pro, proti, to si ověříme. A končím hlasování. Schváleno. 170 pro, proti, i 170 ověřujeme. Končím hlasování. Schváleno. 172 pro, proti, zdrželi se. 172 ověříme. A končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis A. Hlasujme elektronicky. Hlasujte prosím o kompromisu A. Končím hlasování. Schválen. 174 pro, proti, zdrželi se schválím, teda zkontrolujeme, prosím. Končím hlasování. to. 175 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 179 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 180 pro, proti, zdrželi se, schválen. Identický, to byl návrh se 181, takže jsme schválili oba. 10 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schválen. 214 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 215 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 216 pro, proti, a to si ověříme. Hlasujte prosím o 216. Končím hlasování. Návrh byl schválen. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schválen. 258 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 259 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 160, 260 pro, proti, zdrž... Ověříme 260. Hlasujte, prosím. A končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schválen. 286 pro, proti, zdrželi se schválen. 285 a 287 společně pro, proti, zdrželi se, to si ověříme. Takže o dvou pozměňovacích návrzích hlasujte elektronicky 285, 287, končím hlasování, byly zamítnuty. 288, 289 pro, proti. I to si ověříme. A končím hlasování. Návrhy zamítnuty. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, schválen. 314 pro, Proti? Zdrželi se? To si ověříme. Hlasujte prosím o 314. A končím hlasování. Návrh byl schválen. 315. A zároveň 316 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 317 pro, proti, zdrželi se, to si ověříme. 317. Hlasujte, prosím, a končím hlasování. Návrh zamítnut. A nyní dva návrhy 318 a 319 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 350 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se schválen kompromis 10 pro, proti, zdrželi se schválen kompromis 11 pro, proti, zdrželi se schválen 367 pro, proti, zdrželi se schválen 369 pro, proti, to si ověříme, 369 A končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 370 a 38 společně. Pro, proti, zdrželi se schválen. 372 pro, proti, zdrželi se schválen. 374 pro, proti, zdrželi se schválen. 375 pro, proti, zdrželi se schválen, 376 pro, proti, zdrželi se schválen, 377 pro, proti, zdrželi se schválen, kompromis 12 pro, proti, zdrželi se schválen, kompromis 13 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se schválen. 433 pro, proti, zdrželi se, byl schválen tento pozměňovací návrh. A kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, schválen. 176 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se schválen. A nyní čtyři pozměňovací návrhy 462, 3, 4, 5 pro, proti. To si ověříme. Takže čtyři pozměňovací návrhy 462 až 465 jsou totožné. Končím hlasování. Schváleno. Eh, Kompromis 19 pro, proti. Tady nikdo už nezvedá ruce. Kompromis 20 pro, proti. Zdrželi se schválen. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se schválen. 51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se schváleno. 53 pro, Proti? To si ověříme. Hlasujte prosím o 53. Končím hlasování. Byl schválen tento návrh. 56 pro, proti, byl zamítnut. 57 a 1 společně. Chcete ověřit 56? Dobrá, možná to není špatný nápad. Končím hlasování. Ještě to je více zamítnuto, než jsem si představoval. Tento návrh 57 a 1, totožné pro, proti, zdrželi se, to si ověříme. Hlasujte prosím o 57 a 1 společně. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se schválen. 63 pro, proti, zdrželi se schválen. 64 pro, proti, zdrželi se schválen. 65 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se schválen. 70 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se schválen. 77 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se schválen. 85 pro, proti, to si ověříme. Hlasujte o 85. Končím hlasování. Návrh byl schválen. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se schválen. 93 pro, proti, zdrželi se. Návrh byl schválen. 94 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se schválen. 97 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se schválen. 102 pro, proti, to si ověříme, tuto 102. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Návrh byl schválen. Komunit 31 pro, proti, zdrželi se. Schválen. 110 pro, proti, zdrželi se. Schválen. 32 pro, proti, zdrželi se. Schválen. 115 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 33 pro, proti, zdrželi se, schválen. Kompromis 34 pro, proti, zdrželi se, schválen. 124 pro, proti, zdrželi se. Ověřujeme 124. Hlasujte, prosím. A končím hlasování. Tento návrh je schválen. 125 pro, proti, zdrželi se. Ověříme i tento návrh 125. A končím hlasování. Návrh byl schválen. Kompromis 35 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 36 pro, proti, zdrželi se schválen. Kompromis 37 pro, proti, zdrželi se schválen. 134 pro, proti, zdrželi se schválen. 135 pro, proti, to si ověříme. 135 ověřujeme. Končím hlasování. A návrh byl schválen. 136 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis 38 pro, Teda 38 pro, proti, zdrželi se. Schválen. Kompromis 39 pro, proti, zdrželi se. Schválen. Kompromis 40 pro, proti, zdrželi se. Schválen. Kompromis 41 pro, proti, zdrželi se. Schválen. Kompromis 42 pro, proti, zdrželi se. Schválen. Kompromis 43 pro, proti, zdrželi se. Schválen. 158 a 159 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 160 pro, proti, zdrželi se schválen, kompromis 44 pro, proti, zdrželi se schválen, 165 pro, proti, zdrželi se, byl schválen tento návrh, 166 pro, proti, 166 ověřujeme. A končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 167 pro, proti, zdrželi se, schválen. A konečné hlasování elektronicky, jmenovité hlasování samozřejmě. Zahajuji tímto hlasování. A končím hlasování. Návrh byl schválen přesvědčivou většinou. Blahopřeji panu zpravodaji. A přecházíme k dalšímu bodu. Milí přátelé, autonomní řízení vozidel v evropské dopravě. Eh, vajš. Náš uh, eh, paní kolegyně, předsedkyně výboru by se chtěla všem omluvit za to, že nemůže být přítomen, přítomná. Dovolte mi, abych, je tady přítomen, dovolte mi, abych ho jménem řekl poděkoval všem stínovým zpravodajům, také sekretariátu za velice konstruktivní práci. Pan kolega Henkel eh, se nemohl dostavit do Bruselu na dnešní odpoledne a proto eh, jsem od něho dostal dopis, v kterém je obsažena tato žádost. Přejdeme teď eh, k návrhu stanoviska autonomní řízení vozidel v evropské dopravě. Hans Olaf Henkel Kompromis 4. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 32. Eh, eh, část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ano. Jistě, otvírám hlasování. Uzavírám hlasování. Proto přijato, omluvám se. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, eh, schválen 35 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ukončuji hlasování. Schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 7 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, eh, přijato. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 53. Ověříme 53. Končuji hlasování. Je to schváleno. 54 pro, proti. Zdrželi se. Ověříme zase. Končuji hlasování. Jak jsem očekával, zamítnu to. Prosím. Vedete ruku, 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijat. 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 69 pro, proti, ověříme. 69. -ku. Ukončuji hlasování. Přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 60, pardon, 71, první část. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 71, druhá část. Pro, proti, zdrželi se, přijato. A pozměňovací návrh 72. GUE žádá, požádalo o jmenovité hlasování a v našem výboru to bylo alespoň 14 členů, 14, eh, alespoň 14 eh, členů výboru by mělo eh, přijmout takovýto návrh, takže bych vás chtěl požádat. Zeptat se, jestli si přejete hlasovat o pozměňovacím návrhu 72 Eh, jako jmenovi, eh, v rámci jmenovitého hlasování. Kdo je pro takovéto rozhodnutí? Dobře, bude to stačit 14. Takže budeme hlasovat. Jmenovité hlasování. Pozměňovací návrh 72. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 76 pro, proti, ověříme 76. Ukončuji hlasování. Přijato. Kompromis 14, eh, 13 eh, eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis jedna Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Tři Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis dva. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. čtyři Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pět. Tak to byla čtyřka. Předtím to byla čtyřka. Pozměňovací návrh čtyři. Teď bude následovat pět. Tak znovu. Znovu pozměňovací návrh čtyři. Pro, proti, to. Pozměňovací návrh pět. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 14. Pro, proti, ověříme 14. U, zavírám hlasování. Bylo to schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 20 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se. Přijato. A teď přejdeme k závěrečnému hlasování. Bude to jmenovité hlasování. Zahajuji ho. Ukončuji hlasování. Schváleno. Gratuluji našemu zpravodaji, který není přítomen dnes odpoledne. A přejdeme teď k návrhu zprávy o technologii blockchain, obchodní politika orientovaná na budoucnost. Christian Silviu Busoy. je autor. Busoy. Mluvám se panu kolegovi. Můžeme začít hlasovat. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, přijat. 23 pro, proti, ověříme. No, 23. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Kompromis 5 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 26 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 6 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 31 pro. Proti zdrželi se, přijato. 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 7 kompromis eh, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 8 eh, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijat. 44 pro, proti, zdrželi se přijat. 48 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 48. 48. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 49 pro, proti. Ověřím ještě jednou 49. Končuji hlasování. Zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Jmenovité hlasování. Jako závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Ukončuji ho. Děkuji. Děkuji za velkou podporu eh, panu kolegu Busoji. Děkuji za zprávu. Okay. Good. Well, leaving, leaving us? Opouštějí nás, to je neuvěřitelné, říká pan předseda. Tak můžeme začít. Vážení přátelé, všichni jsou připraveni. Mrs. Toy is coming in a second. Ani to já přijdu za chvilku. Okay. Good. The most important ladies. Nejdůležitější dáma přichází. Dobrá. Bod číslo 9. Zavedení programu pro jednotný trh, konkurence, schopnost podniků, včetně malých a středních podniků a evropskou statistiku. Jsme zodpovědní za malé a střední podniky. Máme tady výsadní pravomoce a víme, že 100 eh, Pozměňovací návrh 188 byl předložen k tomuto legislativnímu eh, stanovisku. Dovolte mi říct si toto. Eh, co se týče postupu, tak je to velmi komplikovaná složka. Pět výborů je do toho začleněno s výlučnými kompetencemi a pozměňovací návrhy, které byly předloženy k eh, článkům a úvodním textům, přílohám, eh, jsou ve výlučné pravomoci jiného výboru než ITRE. Tyto nebudou předloženy k hlasování do budoucna. Protože výsadní výlučný znamená vý, výlučný. A pro nás to znamená velmi dobrou věc, dobrou zprávu protože to také eh, zaručuje to, že ITRE mm, bude výhradně zodpovědný výbor za malé a střední podniky. To je součást tohoto návrhu. Nikdo, eh, kromě eh, ITRE, o tom nemůže hlasovat. To je pro nás všechny dobrá zpráva. A naše náš kolega, pan, paní naše kolegyně, paní místopředsedkyně, paní Patricie Toja je zodpovědná za tuto složku. Patricia má slovo. Eh, <laughs> eh, eh, děkuji, děkuji za slovo, pane předsedající. Jsem skutečně nesmírně ráda, že dneska povedeme tuto diskuzi, která by nás měla zase posunout někam dál při mm, tomto tématu, který, jak jste se o tom správně zmínil, je docela uh, komplikované, protože, které je komplikované, jelikož je zde zapojeno několik výborů z důvodu toho, jak byl celý program připraven, nebudu zacházet do podrobností, ale je zde mnoho různých prvků, elementů a je zde určité riziko toho, aby naše role nebyla, nechci říct, marginalizována, ale řekněme považována za menší, či nejdůležitější, protože jsou zde jiné exkluzivní kompetence a podobně. V tomto konkrétním případě hovoříme o otázce malých a středních podniků a tvrdíme, že bychom chtěli využít všechny pozitivní prvky, poděkovat všem kolegům za jejich příspěvky, pozměňovací návrhy a zároveň diskuze, které byly vedeny v průběhu technických jednání. To všechno nám pomůže zítra na prvním setkání stínových zpravodajů nebo alespoň některý stínový zpravodajů. Čili ještě jednou bych ráda všem poděkovala, protože nám to skutečně pomohlo zredukovat počet jednotlivých návrhů a mohli jsme vzít v potaz více návrhů. Já jsem skutečně toho názoru, že bychom měli zapojit a začlenit Eh, maximum těchto návrhů, je veliká konvergence, pokud jde o problematiku malých a středních podniků napříč politickým spektrem, to znamená, že všechny skupiny k tomu jistě budou mít svůj příspěvek. Jestli dovolíte, možná bych se podívala na několik konkrétních bodů, návrhů, o kterých eh, bych se ráda zmínila. Všechny podnik, všechny strany zdůrazňují důležitost růstu, této oblasti pokroku, nechceme pouze status quo, čili všechny návrhy v tomto ohledu považujeme za pozitivní. Udržitelnost je důležitá pro některé politické frakce více než pro jiné. V tomto ohledu předložili své pozměňovací návrhy. Některé frakce tvrdí, že bychom měli neustále opakovat tuto tematiku. Jistě udržitelnost je takovou páteří malých a středních podniků a proto tomu udělujeme tak vysokou prioritu. Zároveň otázka digitální transformace na, s ohledem na omezené zdroje je za, zásadní. My chceme, aby tato transformace proběhla rychle s ohledem na realitu. Svět se mění a my bychom měli uplatnit a implementovat vše pozitivní, co z toho vyplývá. Samozřejmě, že hlavním cílem, jež bych ráda zdůraznila, taková červená nit je kvalita eh, pracovních eh, příležitostí. Chceme, aby tyto podniky byly konkurenceschopné, aby vytvářely pozitivní pracovní místa, pozitivní příležitosti. No a nyní organizační záležitost. Nejde pouze o ta vykazovací kritéria, jež musíme vzít v potaz, my o tom budeme hovořit na setkání stínových zpravodajů, ale musíme podpořit malé a střední podniky na téma na straně. Často mají kvalitní produkty, ale bohužel zde není dostatečná příprava na na manažerské úrovni, což by mohlo vést k různým krizovým situacím, kdy jsou k dispozici veškeré ostatní aspekty, ale zrovna toto nám chybí. Další věc, kterou podpořilo mnoho frakcí, se týká programu COSME. Je to velice pozitivní síť, zdá se, že všichni zdůrazňují, do jaké míry je důležité její přínos v některých zemích a dále. Je to program Erasmus. Tam se snažíme dostat k tomu původnímu názvu, jež je v celé Evropě známý. Mělo by to být pouze pro mladé biznismeny, protože, jak víme, tak Erasmus je program pro mladé. Erasmus bychom zde mohli mít například eh, pro podnikatele bez ohledu na věk podnikatele. To by mohla být další možnost, o tom uvažujeme. A dále jsou to různé indikátory eh, těch výročních zpráv. Komise zde navrhuje různé parametry, dva hlavní indikátory, ke kterým já jsem ještě navrhla další indikátory. Čili pro mnoho zúčastněných stran je zde mnoho důležitých aspektů. Budeme tento návrh komise muset určitým způsobem rozšířit. Podle mého názoru je zatím takový nedostatečný, neúplný. A poslední dva body, velice důležité pro mě osobně, vím, že někteří lidé jsou rovněž pro to, co chci říci. Nesmíme zapomínat na takzvané sociální podniky, které existují mezi malými a středními podniky, ty, které se nezabývají pouze profitem, ziskem, ale prostě poskytují pracovní příležitosti. Některé členské státy mají ad hoc ustanovení pro takové sociální podniky. Všem sociální tržní ekonomice takové sociální podniky které se nezaměřují na zisk, ale na tvorbu pracovních příležitostí, by rovněž měly mít Eh, možnost zúčastnit se těchto programů pro malé a střední podniky. A v poslední bod, síť eh, těchto mm, podniků, tomu se budeme věnovat zítra se stínovými zpravodaji. Je to taková síť, těchto podniků, která je velice specifická, nejde pouze o nějaký klastr, je to skupina, která je propojena s podnikateli v oblasti výroby, služeb, je to síť, která, ve které jednotliví členové spolupracují, některé země nás nahlížejí jako na konsorcium. Podle mého názoru bychom možná měli dodržet tento koncept. My nechceme, aby zde došlo k nějaké duplikaci, chceme inovativní přístup, jiný typ inovace pro střední a velké, střední, malé a střední podniky. Čili na to nesmíme zapomínat do budoucna v rámci naší programu. Omlouvám se, pokud jsem překročila svůj přidělený čas. Děkujeme. Pan Rubik je stínovým zpravodajem a vystoupí za EPP, ovšem až za chviličku. Za ALDE je to nejprve pan Telička. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedající, a zároveň bych rád poděkoval zpravodajce paní Toja. My už jsme měli takovou rozsáhlejší rozprávu ve výboru. Moje návrhy za ALDE byly kvalitně začleněny do kompromisních návrhů, takže velice stručně. Text podle mého názoru potřebuje už pouze takové doladění, aby jsme vyjasnili některé věci, vyjmuli z toho určité duplicity, možná i přílohy bychom ještě měli trošku zváže, zda tam není nějaká redundance. Například, jak se o tom zmínila kolegyně, podpora zaměstnanosti mezi malými a středními podniky. To jsou drobnosti na zítřejší první schůzce. S tím nevyspravodají, se nám to jistě povede. Pokud je tu implicitní otázku, paní, to je na závěr, tak jestli dovolíte, k té otázce Erasmu. To je legitimní dotaz, za to budou teda mladí, starší podnikatelé. To, že jsou to počáteční nebo začínající podnikatelé, to by asi mělo být důležité. Protože víte, ta povaha Erasmu jako taková, když začínám dělat nějaký biznis, tak bych se měl zabývat právě tímto biznisem. Možná by jsme mohli zkrátit ty lhůty, které zde jsou zmíněny. Ano, u sociálních podniků tam souhlasím, už jsem se o tom zmínil i v minulosti, je to správná myšlenka. A ta síť těch podniků, tak tam bychom zřejmě měli zvážit, do jaké míry je naší roli podpořit vytvoření takové sítě podniků. Asi ano, ovšem budeme muset najít to správné místo v textu. Myslím si, že kompromisní návrhy a návrh textu je kvalitní a určitě se nám v krátké době povede to celé skompletovat, finalizovat a ještě jednou bych rád poděkoval paní zpravodajce za všechny ty zakomponované návrhy z naší strany do textu. Děkujeme. A nyní to bude paní Mec za zelené. Ano, děkuji, omlouvám se, pane předsedo. Takže nemoc eh, dlouze. Je zde pokrok, udržitelnost, um, odolnost uh, klimatická, účinnost energetická. To jde v ruku v ruce s konkurenceschopností. To jsme prosadili v rámci pozměňovacích návrhů. Dále tam monitorování, vykazování, reporting. Malé a střední podniky jsou tam trošku vágní mm, ve srovnání se stávajícím programem Kosmo. A pokud je o konkrétní potřeby malých a středních podniků, ano, v rámci programu Kosmos jsme měli kvalitní rozlišení špe- specifických cílových skupin, podnikatelský duch, podpora této oblasti, potřeby malých a středních podniků, přístup k financím, snižování administrativní zátěže a tak dále a tak dále. A především to, že se tam hovoří o tom poradním hubu, který jsme vytvořili v rámci tohoto jednotného okénka pro podniky, to si myslím, že by bylo prospěšné pro všechny, proto se těším na další spolupráci a poděkovala bych za spolupráci s pravodajce a za zakomponování našich návrhů. Děkujeme. A, a za paní López Permeo. Ano, děkuji. Já bych ráda začala poděkováním zpravodajce. Její návrhy na posměcí návrhy už naznačují, že přece jen se brzy dopracujeme širokého konzenzu přes takto obtížnou problematiku. My bychom rádi, aby zde vynikl význam vnitřního trhu a dopady takovéhoto dotváření vnitřního trhu aby byly zde vyjadřeny niancovanějším způsobem. Jednak jsme obecně pro, aby do všeho byli zapojeni jak spotřebitelé, tak ehm, i firmy a e, aby i jejich názory zazněly a zároveň, aby se mohli nechat podpořit i kosme. Vše se tedy ubírá správným směrem, ale nesmí zůstat pouze u určitých mm, jakoby nadpisů či hesel. Vše musí se postavit na vlastní nohy. Kromě toho bychom zde měli připomnět, že existují i nové typy malých středních podniků, například mikropodniky. Už zde paní zpravodajka zmínila sociální podnik. No a pak eh, možnost spolupracovat s výzkumnými eh, huby. A důležité je, aby ta dynamika nebyla předána pouze silám trhu samotného, protože ten často může působit proti takovýmto inovativním drobným podnikům. Měli by mít vlastní prostor, kde si mohou klíčit a rozvíjet se. Kromě toho je důležité, aby celá Evropa se věnovala politice sociálního střihu, což znamená, že by zaměstnanci měli mít místo v tom posuzování toho všeho, včetně na evropské úrovni i úloha zaměstnanců u témat jako eh, kvalifikace, zvyšování kvalifikací, přizpůsobování se digitální éře, to jsou důležitá témata a doufáme, že se dohodneme na kompromisním znění. Předseda, děkuji vám a pan Kohlíček má slovo. Děkuji. Eh, myslím, že eh, tři poznámky jenom bych to měl. <clears throat> Za prvé, v rámci malých středních podniků by měla být podporována družstva. Eh, za druhé, Ehm, měla by tam být také ta sekce sociálních podniků podporována a za třetí inkubátory, podnikatelské inkubátory, které souvisí také s tím, eh, co tady bylo řečeno Erasmus+. Plus. Takže ehm, protože na vzdělání lidí potom navazuje ta možnost založit vlastní podnik. Takže v této souvislosti děkuji. Thank you very much. Děkuji, pane kolego. Pan Schmidt-Gertz za DG Grow, Evropská komise, máte slovo. Děkuji, děkuji všem. Program pro jednotný trh by měl uh, utužovat a zlepšovat, jak ten program funguje v terénu a zároveň i všechny zainteresované strany. Chceme zvýšit jak konkurenceschopnost našeho odvětví, našich průmyslových odvětví, ale podpořit i malé střední podniky. Takže tam už jsme se do toho pustili, chceme to více ještě podpořit těm správným směrem. Jsme vám vděční za vaši zprávu. Erasmus, tam to je odvislé nikoli od věku podnikatele, ale od věku toho podniku. Tedy kdokoliv se pustí do založení nějaké firmy, tak eh, pokud je ta firma mladá, tak do Erasmus padá. Jinak to je z mé strany vše. Předseda, děkuji vám. A závěrem se obracím na paní zpravodajku, paní Toju. Ano, děkuji. My potom s panem Rubikem si to vše vyřešíme bilaterálně. Ono my máme vždy příležitost spolu hovořit a už předběžně jsme si velice konstruktivně vyměnili názory. I vaše přispění kolegové byly nesmírně, bylo nesmírně konstruktivní, takže to mi dává dobrý výchozí bod. My si neodporujeme nějak diametrálně, spíš nám jde o to, jak něco lépe vystihnout či lépe naformulovat. Nesmíme zap- nechat zapadnout jediný dobrý nápad. Vše, co se v tomto programu najde, co jej co bude moci být tímto programem posíleno, i věci, které například dnes ještě nejsou známy. Všechno to by se tam mohlo a mělo dostat a doufám, že se nám to společně podaří, že tu eh, zkoušku v uvozovkách složíme na výbornou. Předseda, děkuji a já k tomu dodám. V ITRE se bude hlasovat 3. prosince, samozřejmě letošního roku, a na výboru IMCO, to je ten vůči výbor, 22. ledna. Přecházíme k dalšímu bodu pořadu jednání, a to zavedení specifického finančního programu pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem. Cílem návrhu je být nápomocným členským státům, které právě zavírají jaderné elektrárny a jde tam často o konec životního cyklu u těchto podniků. Tento návrh je založen na článku 2003 smlouvy Euratom. Jinými slovy, rada přijme příslušný dokument po konzultaci s parlamentem, ale aniž by byla povinna se řídit jeho zprávou. A my zde máme Petra Korumbaševa, který nás uvede do problematiky. Děkuji. Děkuji eh, panu předsedovi, děkuji kolegům za pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Dovolte mi, abych nastínil hlavní eh, myšlenky, eh, které tady požadují nejrůznější politické skupiny. Když to posuzujeme podle pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, tak mm, vidím, že jak zelení, tak skupina, tak frakce GUE jsou pro aktivnější účast EU na program vyřazování jaderných zařízení. Navrhuji, aby toto procento bylo zvýšeno z 50 na 60 Hlavní eh, linie dělící v této zprávě eh, ta je spočívá v návrhu levicových skupin, a sice eh, míra eh, kofinancování EU by měla být navýšena. Komise rovněž navrhuje, aby Některé závazky tady byly eh, eh, sníženy. Účast EU v Bohunici je 60%, v Kozloduji je to 63%. Komise navrhuje, aby eh, tyto závazky byly sníženy na 50%. A toto si myslím není relevantní. Pan Langen také zdůraznil, že pokud země učiní rozhodnutí vyřadit jaderné zařízení z provozu, tak by měla eh, přiřadit také finanční zdroje k tomu, které jsou zapotřebí pro takovýto program. Ovšem, eh, Nebylo to ani Bulharsko, ani Slovensko, ani ehm, eh, Litva, které učinili rozhodnutí ehm, vyřadit tato jaderná zařízení z provozu. Toto rozhodnutí bylo učiněno Evropskou unii. A byla to podmínka pro tyto země, aby se k tomuto přidali. Ostatní kolegové těmto leží na srdci, protože si myslí, že finanční účast Evropské unie by eh, neměla být využívána jako precedens do budoucna. Ale tyto obavy jsou nepodložené, si myslím, protože vyřazení jednoho zařízení v Kozloduji a Bohunicích bylo eh, podmínkou pro eh, to dvě země eh, pro jejich vstup do Evropské unie. Kolega ze skupiny EKR naší otázku třetích zemí, tedy vyřazování těchto zařízení v třetích zemí. Je rovněž důležité abychom tady ustanovili skupinu v rámci tohoto společného centra pro výzkum, která bude dávat dohromady veškeré poznatky, eh, které jsme dosud eh, měli z těchto programů vyřazování eh, zařízení. Tyto poznatky budou užitečné nejenom pro Evropskou unii, ale také pro celý svět. Program vyzařazování by neměl být brat jako rukojmí na politické úrovni. Mm, e, jenom zainteresované strany, e, které mají expertízu v oblasti tohoto vyřazování, tyto poznatky by měly být sdíleny s jinými zeměmi, tak aby byla zajištěna bezpečnost e, v těchto zemích a bezpečnost v celosvětovém měřítku. Podle mě by tady neměly být maximální prahové hodnoty účasti komise. Komise navrhuje 50 Spíše bych navrhl minimální prahovou hodnotu pro finanční účast EU a to by znamenalo jasný závazek na straně Evropské komise. tak abychom dostali požadavkům. Tyto požadavky eh, byly eh, nespravedlivě stanoveny pro země, jako je Bulharsko a Litva mm, nejsou tu žádné ehm, odlišná stanoviska, co se týče GUE, zelených, je tu ještě pár jako v dělících eh, liní, co se týče přístupu EPP, pan, konkrétně pan Langen. Děkuji. Děkuji. Paní Harms. Máte slovo. Mohu eh, obecně říci, že podporuji návrh kolegů, kolegy a jeho pozměňovací návrhy. Chtěla bych jen dodat, že souhlasím s kolegy, kteří předložili pozměňovací návrhy týkající se výjimečného, mimořádného financování Evropské unie pro programy eh, vyrazování těchto zařízení, protože tady skutečně mluvíme o eh, Bohunicích a Kozlodujích a později eh, budeme hovořit o Ignalině. Tady mluvíme o výjimkách a ne o obecné linii. Obecná linie mé skupiny a také Evropské komise je taková, že členské státy a jaderný průmysl v členských státech je zodpovědný za vyřazování eh, eh, těchto eh, zařízení, za nakládání s radioaktivním odpadem. Ale chápu, že kolegové si přejí toto potrhnout. Nemělo by se na to zapomenout. Co se týče míry kofinancování, tady souhlasím s panem Korumbačevem Tedy pozměňovací návrhy, které jsme předložili my eh, k tomuto bodu, případy Kosodují a Bohnic, Eh, tady se říká, že eh, práhová hodnota kofinancování jako EU by měla být stanovena eh, v souladu s praktikami kofinancování, které tady byly stanoveny v předešlých programech. Takže by tu měla být určitá zodpovědnost pro členské státy, které jsou právě zodpovědné za tři programy, tedy zodpovědnost, když půjde o míru kofinancování EU. A chtěla bych poděkovat panu Korombačevovi za dobrou spolupráci. Bohužel, pan, teď slyšíme. Jménem EPP, pan Langen, máte slovo. Děkuji. Chci poprosit o, o, o prominutí, protože jsem byl na hlasování v Ekonu a proto přicházím později. E, kolega Korumbačev učinil návrh, který, ehm, s kterým mohu souhlasit v podstatných bodech. Ovšem k pravidlům kofinancování Eh, bych tu měl pár poznámek. On navrhuje místo maximální míry kofinancování ze strany EU ve výši 50 tady stanovit minimální sazbu 60 a to je v rozporu ke všem ostatním eh, programům financování, kde vždycky existuje nejvyšší eh, míra. A to, že se tady nejedná o drobné obnosy, ale o trojmístné milinové částky, Eh, proto se mi zdá být důležité říci, abychom eh, udrželi dosavadní linii, jinak totiž se nebude náš návrh brát vážně při závěrečných poradách. Budeme jenom potom poskytovat nějaká naše stanoviska k tomu. Pak to máme pozměňovací návrhy 5 a 6 požadavky komise eh, učinit takové posouzení v poplnutí eh, pololetí, eh, tak abychom přeskoumali, jestli by finanční prostředky mohly být přerozděleny jinak. Takže tento návrh komise se mi zdá být přesvědčivý. Zařízení v Bulharsku a uzavírání těchto zařízení v Bulharsku a Slovensku už pokročilo, proto si myslím, že ten víceletý finanční rámec, o kterém budeme brzy rozhodovat, tady by ty peníze měly být jinak přerozděleny a financování by mělo, tedy měla by tam míra financování ze strany komise vyšší, mělo by to být v našem zájmu, tak jako aby eh, jaderná zařízení členských států, stejně tak jako výzkumná zařízení komise, aby to vše, aby to mohlo být včas uzavřeno mm, a aby se mohla učinit příslušná opatření. Celkově Pan Kolmečev to říkal. 21 pozměňovací návrhů eh, jsme předložili z mé frakce. Tady máme jeden, jde o výměnu informací, číslo 21. A tento Mm, s tímto návrhem samozřejmě souhlasím, je to od paní Krostet. A také pozměňovací návrhy eh, skupiny ALDE jsou podle nás pořádku výměna osvědčených praktik, mm, mm, programy, tedy za programy uzavírání jsou zodpovědné členské státy. A pak se musíme ještě domluvit na pozměňovacích návrzích EKR a na návrzích eh, kolegyně Harms a Siluaga ze GUE které se rovněž chtějí zvýšit míru kofinancování na 60 A proto si myslím, že nepotřebujeme setkání stínových zpravodajů. Můžeme to dělat podle hlasovacího seznamu kolegů, odhlasujeme si to, protože Máme tady rozdílná stanoviska a není možné dosáhnout rozumného kompromisu. Buď bude platit to, co navrhla komise, a nebo se to navýší, to bude většinové rozhodnutí, pak už eh, tu nebude žádný kompromis v této linii. Proto bych poprosil, abychom koncem listopadu o tomto hlasovali. Děkuji. Thank you very much, Děkujeme. A nyní pan Kohlíček jako další řečník. Slovo. Myslím si, že eh, pan kolega Langen jako je celá koherentní, protože vždycky mluví stejně a musím s ním souhlasit, že bychom měli tu míru kofinancování a pokud možno tu formulaci, jestli se jedná o minimální nebo o maximální, eh, vyřešit hlasováním, protože eh, kompromis mezi minimem a maximem asi není a 50 není 60. To kolega Langen celku dobře vystihl. Jinak eh, já souhlasím s panem Kurumbaševem, který řekl hned na začátku, že se vůbec nejedná o precedens. Myslím tím precedens do, pro budoucí likvidaci jednotlivých jaderných zařízení ale jedná se o precedens, jestli přístupové smlouvy jsou platné, anebo nejsou. A tady se lišíme a to bychom měli tedy rozhodnout skutečně jednoznačně hlasováním. Je to totiž precedens i pro budoucí přístupové smlouvy, pro ty státy, které dnes vyjednávají o možnosti vstupu do Evropské unie, aby viděli, do jaké míry taková přístupová smlouva je nebo není závazná. Děkuji za pozornost. Děkujeme, říká pan předsedající. Padesát a Padesát pět, to by byl kompromis. Ano, já tomu rozumím. Ano, já. To, to byl vtip. To byl pouze vtip. To byl samozřejmě, samozřejmě to byl vtip, máte jistě pravdu. A nyní to bude Evropská komise DG Energie. Massimo Garba, který je ředitelem tohoto DG, má slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedo, rád bych poděkoval zpravodaji za předloženou zprávu. Jaderná bezpečnost je prioritou pro Evropskou komisi. Tyto programy jsou jasným důkazem solidarity EU na základě všech těchto informací, které jsou zde předloženy. Zároveň děkuji všem, kteří se zmínili o tom, že je to hlavní podmínka spolupráce mezi zeměmi, které využívají jadernou energii, to znamená plány v této oblasti, odstavení provozu a tak dále. Další otázka ohledně těch prahových hodnot, a teda nahoru, dolů, jakým způsobem se ta solidarita bude projevovat. My na, za komisi navrhujeme něco, co je v souladu s finančními potřebami právě pro toto vyřazení z provozu u těchto dvou elektráren v Bohunicích, tam by mělo být k dokončení do roku 2025 a u Kozlodu je jedna do roku 2030. Zvýšení kofinancování bylo konsistentním prvkem obou těchto programů a prokázalo, že to zvýšení závazku ze strany členských států přináší ovoce. Pokud jde o sdílení informací a poznatku, toto je jeden z klíčových aspektů celého programu. Skutečně ty poznatky, jež získáme díky penězům daňových poplatníků, a jejich investování do vyřazování těchto instalací z provozu představuje velice důležitou součást celého tohoto programu. DGRTD, DGRC a DG Energy bude podporovat šíření těchto poznatků a vědomostí tímto způsobem, jejich sdílení. Děkujeme, říká pan předsedající, děkujeme za vaše připomínky, za komisi a nyní bych poprosil zpravodaje pana Korombačeva. Petře, kdybyste mohl na závěr naší diskuze ještě vystoupit. Děkuji za slovo, pane předsedající. Nejprve bych rád zdůraznil, že pokud jde o Bulharsko a Slovensko, tyto dvě země jsou skvělým příkladem právě tohoto vyřazování těchto elektráren z provozu představují model, jež by mohli ostatní země sledovat. Jak už bylo řečeno, na Slovensku to bude dokončeno v roce 2005 a v Bulharsku se předpokládá dokončení tohoto programu do roku 2030. Pokud jde o ty jednotlivé částky, nejsou to trojciferná milionová čísla 66 milionů se počítá v Bulharsko následující 7 let, což představuje asi 9 milionů ročně a u Slovenska je to 8 milionů ročně. Pokud by tam nebyly ty ponižující požadavky, jež předložila Evropská komise a Evropská unie v průběhu přístupových jednání, ty požadavky na vyřazení z provozu těchto elektráren, tak by tyto elektrárny mohli generovat 400 milionů kilowatů energie ročně. V současné době to ale není možné. To, co máme k dispozici z Evropské unie ročně, zatím je 9 milionů a hovoří se o redukování této částky na 8 nebo 7 milionů, což podle mého názoru rozhodně není příklad evropské solidarity. Rád bych poděkoval za Eh, myšlenku společného evropského systému pro výměnu a sdílení informací eh, za ALDE a EPP kolegy tyto poznatky, informace, které máme k dispozici z jiných procesů vyřazování z provozu, by podle mého názoru měl být institucionalizován na úrovni společné pracovní skupiny nebo nějakého společného výzkumného centra tímto způsobem bychom tu expertízu, kterou jsme nabili v rámci jednotlivých programů vyřazování těchto elektrán z provozu v celé Evropě mohlo být propojeno, využito toto úsilí a informace i v jiných zemích eh, do budoucna. Toto by mohlo hrát zásadní roli, jelikož vyhrazování z provozu těchto elektrán bude do budoucna hrát v Evropské unii důležitou roli bude obtížné dosáhnout nějaké kompromisy ohledně minimálních, maximálních hraničních hodnot. To vidím jasně, proto bychom měli nejprve mít schůzku stínových zpravodajů a poté hlasovat o tomto tématu. Děkuji vám. Děkujeme, pane kolego. A ještě se hlásí na další poznámku kolega Langen. Ano, Ono bychom se mohli bavit o tom, zda by tam byla bývala ta alternativa možná využívat to dál, ale s tím se v přístupových smlouvách nepočítalo a tam se eh, počítalo s tím, že členský stát se té iniciativy vyřazování ujme a eh, Evropská unie příslušným, eh, příslušným částkou přispěje ale nemůžeme už nyní, když už je něco vyřazeno z provozu, tak si proti tomu jakoby odpočítávat dotace. A kromě toho tam máte 1,2 miliardy eur to je ta koncová eh, částka, to koncové posouzení situace, takže nejde vůbec o to, aby celkově někdo byl znevýhodněn, například Slovensko a Bulharsko, že by oni na to dopláceli, kteří souhlasili při podpisu přístupové smlouvy s těmi podmínkami. A pokud komise slaví, že eh, je pro co největší bezpečnost a holedba se tím, tak já bych řekl, prosaďme to i proti Francii, když uvažují o Felsenheimu. Takže tady ono je to dvousečná zbraň, taková argumentace. Můžeme samozřejmě o tom uvažovat, ale kompromis tady nenajdeme, takže nemá cenu se ani scházet v kruhu stínových zpravodajů spíš jde o 21 pouze pozměnací návrh, takže k tomu se nemusíme scházet. Děkuji vám. Pane kolego, ovšem to rozhodnutí přece musí přijmout pan zpravodaj a budete listit k tomu potom mít nějaké připomínky, tak prosím samozřejmě, eh, Petře, můžete nyní ještě vystoupit. Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Já si myslím, že s noví zpravodajové by se měli sejít. Já myslím, že je to důležité. Alespoň jedno takové setkání s nových zpravodajů je důležité. I přesto, že bychom dospěli k závěru, že nejsme schopni dosáhnout žádného kompromisu. Je zde několik politických frakcí, které podporují mé myšlenky. Možná jiné skupiny budou podporovat pana Langeho v tom předstupním procesu, bylo vydáno určité ultimatum vůči některým zemím, pokud jde o vyřazení z provozu těchto jaderných elektráren. A právě část tohoto ultimata spočívala v tom financování, alespoň části tohoto úsilí. Pokud některé země dospěly k závěru, že budou, že ukončí, vyřadí z provozu jaderné elektrárny, tak by měly samozřejmě tomto procesu předělit dostatečné finanční zdroje. Pokud ale země byla donucena k takovému rozhodnutí v rámci předstupního procesu, tak ta strana, která uvalila toto rozhodnutí a toto donucení, by měla nést část finanční odpovědnosti. Je to opravdu kolosální částka 9 milionů pro, Slovensko, pro eh, Bulharsko ročně a 8 milionů pro Slovensko ročně. A zároveň jsem hovořila o mm, té možné generované energii, kterou by tyto dvě země mohly skutečně vyrábět, pokud by tyto dvě elektrárny byly plně funkční. To skutečně je by představoval mnohem vyšší hodnotu než ty finanční zdroje, které vůbec tyto země dostanou. Dobře, děkujeme. A nyní pan Kolíček má slovo. Promiň, kolego, ale v souladu s smlouvou, s dohodou s komisí, v Bulharsku, no a obecně na Balkáně, schází elektrická energie. A komise vůbec ničemu nenapomohla nastolením takového problému. Proto je logické, že by se měla ta spoluúčast opravdu zvýšit, pokud tady budeme sledovat tuto logiku. Ano, vy uvažujete logicky. Vy jste logicky uvažující osoba a proto si myslím, že byste na to měl přistoupit. Well, if I try... Já bych se pokusil, říká pan předsedající Jaromíre, já bych se pokusil uvažovat tímto způsobem. Stínoví zpravodajové se musí sejít, protože jinak nebudeme schopni dokončit naše diskuzi. Bez takového setkání prostě se nehneme z místa protože někteří kolegové by rádi opětovně diskutovali. Pane Lange, jistě můžeme dále diskutovat pan Lange bez mikrofonu. Musíte si zapnout mikrofon. Nepotřebujeme stínové zpravodaje, potřebujeme prostě odhlasovat těch 21 pozměňovacích návrhů. V čem je problém? Oficiální eh, setkání. Dobře, Samozřejmě, že naše setkání je oficiální. Setkání s stínových zpravodajů, to záleží na zpravodaji, my nemáme jiná pravidla v našem výboru. Já vás chápu, pane kolego, možná vám se nestá, že je to nutné. Dobře, dobře, takže bude to teda nakonec vaše rozhodnutí. Dobře, bude to vaše rozhodnutí. Ano, ještě pan zpravodaj. Já bych rád pozval všechny kolegy, aby se zúčastnili setkání s jinou zpravodajů příští týden. Každý, kdo by se chtěl zúčastnit, prosím, jste vítání. Ti, kteří si myslí, že to není potřebné, tak samozřejmě nemusíte přijít. V každém případě plánuji příští týden ve Štrasburgu toto setkání a vy se rozhodněte, jak budete chtít, zda se zúčastníte nebo nezúčastníte. Dobře, takže 3.12. hlasování v ITRE, říká pan předseda. A nyní se dostáváme k bodu číslo 11. To je něco podobného a to je návrh nařízení Rady, kterým se zavádí program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu týkající se jaderné elektrárny Ignalina v Litvě. Právním základem, jak víte, právní základ nevyžaduje konzultaci ze strany Evropského parlamentu. Rada se ale rozhodla, že požádá parlament o konzultaci, takže je to trošku odlišná situace než ten případ Slovenska a Bulharska. Návrh komise se týká právě takového programu pomoci pro jadernou elektrárnu Ignalina v Litvě a rozpočet pro rok 2021 až 2027. Naší zpravodajkou je Rebeka Harms. Prosím, dávám vám slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych si ještě ráda předem dovolila navázat či vložit se do diskuse mezi panem Kohlíčkem a panem Langem, že totiž my sice hovoříme o různých elektrárnách v rámci různých eh, elektrárnách jaderných. Ono Ignalina a eh, Kozloduje tam vyvstal jasný závěr, že se nedá alespoň podle názoru expertů z Euratomu a tehdy platných bezpečnostních předpisů, nic dohnat z, bez, z bezpečnostního hlediska právě po katastrofě v Černobylu a e, tomu, že jsme vzali v potaz skutečnost, že tyto elektrárny černobylskou konstrukci kopírují, e, k tomuto zářadu došli a já to vítám. Zároveň i vítám, že Evropská unie se přece jen právě proto zavázala přece jen se nákladově účastnit do určité míry toho vyřazování z provozu i finančně. Ono se už i častěji hovořilo o tom, to téma se neustále objevuje, do jaké míry by se EU toho účastnit opravdu měla. A v případě litevské jaderné elektrárny Ignalina, tím se nyní konkrétně zabývám já. Děkuji všem cínovým zpravodajům bez ohledu na to, zda se dostavovali na naše schůzky či nikoli. Všichni mě doprovázeli konstruktivním způsobem. Mám celkem 53 pozměňovacích návrhů, 18 z nich je mých dnešnímu dni zde mohu prohlásit k těm nejdůležitějším tématům, že většina stínových zpravodajů podporuje myšlenku, že v případě Ignaliny by kvota spolufinancování měla zůstat na 680% a neměla by být snižována. Mohu rovně říci, že většina stímových zpravodajů si výslovně přeje, aby ty peníze, které předáváme litevcům, bezprostředně posloužily vyřazování z provozu té elektrárny. Rovněž jsme toho názoru, že je zde nutné, aby všechny získané poznatky a výskané know-how z toho z eh, té likvidace té elektrárny bylo dáno k dispozici, tak aby mohlo být uplatněno v jiných podobných situacích. Ale pokud by měla vzniknout i konkrétní organizace, tak ta musí být financována z nových eh, čerstvých eh, peněz, protože s tím se u tohoto vyřazování z provozu nepočítalo se vznikem takovéto jednotky. Kde jsme ještě nenašli um, nějaké, nějaký konzens, to je konkrétní výše částky, která má být Litvě předána v rámci nadcházejícího výsledku finančního plánu. Jsme si z Litevci zajedno, že 780 milionů, o nich se hovoří, že totiž je to částka, která je oprávněná a i zdokladována. Já sama jsem v Ignalině byla přítomna a tam jsem se sešla nikoli pouze s příslušným ministrem a i s vedením elektrárny, ale i se zástupci Eboru a Evropské komise. A nikdo tam přímo na místě nespochybnil těch 780 milionů. Ani Evropská komise komise se tam na místě přihlásila s pochybami pouze technické povahy, totiž zda se vše dá ukočírovat v rámci následujícího to finančního rámce, ale nikoli částku samotnou. V mezidobí ale pan Lange, a já jsem to odvodila jak z jeho zdůvodnění, tak i z našich eh, rozhovorů přišel s jinou částkou 383 milionů. 683 milionů. No tak z toho, jak jsem to pochopila, tak se to vztahuje k nejnovějšímu odhadu ze strany Evropské komise. Ale komise se už v mezidobí od toho vlastního odhadu opět distancovala, pokud tedy jsem to schopna usledovat. A tady musím říci, že opravdu mám z toho zmatek z té reakce Evropské komise. My se v příštím týdnu znovu sejdeme, co by stínoví zpravodajové, ale já stále ještě jsem toho názoru, že těch původních 780 milionů, které cituje litevská strana, je oprávněná částka, protože tam se jedná o dva reaktory, které mají být eh, vyřazeny z provozu. Vyčkám ale ještě definitivního stanoviska Evropské komise. Snažila jsem se obrátit přímo na eh, příslušné komisaře, ale z toho, jak tomu rozumím, stále ještě sami se snaží dojít k něčemu ve spolupráci eh, s DG Energy. A jinak, co se týče Bohunic a Kozlodují, tak tam výslovně sdílím názor kolegy Princeta, který v pozměňovacím návrhu hovoří o tom, že financování jak litevských reaktorů, tak i těch ostatních, o nichž hovoříme, je výjimečné. Ne, ono, ano, souhla, eh, je to, má to souvislost eh, s eh, přístupem k EU a ve všech ostatních případech je to pravomoc členských států a každý členský stát by se měl pokud tedy má jaderné elektrárny výslovně postarat i o určité finanční e, záruky a částky, e, když tedy dojde na vyřazování z provozu v těch členských státech, tehdy ta situace přece jen byla jiná. Jedná se o výjimku, která se v EU pravidlem stát nesmí. Děkuji. Děkuji vám, paní Hans. Pan Langen za EPP. Děkuji. Rád bych posoudil zprávu trošku jinak než tu předtím. Z jednoduchého důvodu protože je to jedna z největších jaderných elektráren s dvěma velkými bloky, která byla uzavřena. A protože podle zhodnocení eh, nákladů eh, na uzavřených eh, ze strany Evropského účetního dvora se v Ignalině, to bylo v Ignalině 5900 milionů eur. Bulgárie. V Bulharsku to je 2697, na Slovensku 2705. A ehm, nejde tady totiž ehm, o to, jestli to je 8 nebo 9 milionů, jde o navýšení těchto ročních obnosů. Eh, to je první poznámka. Eh, druhá, kolegyně Harms eh, se skutečně snažila tady umožnit kompromisy a proto to vidím pozitivnější, pozitivněji než v prvním případě. Ale většina stínových zpravodajů ještě nikdy Eh, tady to nebyla nikdy většina, když eh, se existovaly kontroverze. Eh, Stínový zpravodajové například. Máme osm frakcí, osm stínových zpravodajů, jedna, jedna frakce vždycky ustanovuje jednoho stínového zpravodaje, tedy osm lidí a dvě největší frakce dosud vždycky mývaly většinu. A myslím si obecně, že tady jsem, že te, mám tak kontroverzní pozici, myslím s paní Hams. Já si myslím, že další udržení, mírové udržení těchto zařízení se dá zodpovědět. V jiných případech mám, budeme mít spory v případě Ignalina Tady máme 300 milionů eur, tady se už to dofinancovalo. Já si ještě pamatuji na návštěvu výboru ITRE v roce 2008, kdy eh, zodpovědný inženýr eh, říkal dříve, eh, to bylo 30 až 40 poruch, které se musí hlásit, teď máme jenom jednu nebo žádnou a teď musím celou tu věc uzavřít. Takže tady Stejně tak jako v ostatních případech máme závazek eh, v rámci přístupové smlouvy a proto, eh, když se to poměřuje podle ostatních zemích eh, a, podle, a tady máme větší projekt Indalině, je zapotřebí k tomu přistupovat jiným, zvláštním způsobem. Ale ono jde hlavně o otázku, jak vysoký je podíl Litvy dnes. Politický závazek Litvy pokud, eh, eh, pokud se nemýlím, je to 14%, eh, Litva, ale od roku 2015 na, nese více jak 20%. Takže jako malá země, tak pro takovou malou zemi je to opravdu hodně. O tom se musí mluvit, o této sazbě. A za EPP bych mohl říct si, že v tomto případě by míra spolufinancování mohla být nad částkou komise a byl bych ochoten i do 86 na druhé straně eh, je sporná celková částka. Za prvé, eh, jenom pro plat nemůžeme mluvit za eh, běžící víceletý finanční rámec a komise. Ta přišla z pětisty, navrhla 552 milionů, paní Harms 78 ehm, a ehm, ty, pak ještě budeme mít další otázky, budeme si říkat, co se všechno musí financovat. To znamená, eh, proto jsem se chtěl ještě jednou eh, zeptat, mm, eh, jak to vypadá na úrovni komis, úředníků z komise, to musím za, za sebe říci. Ehm, otázka je, existují nějaká aktualizovaná čísla? To, že Evropská komise, komisaři mm, mm, se neodchylují od návrhu, který schválili, to považuji za zcela běžné. Ale proto si myslím, eh, že bychom eh, tady mohli docílit u rozumného kompromisu v té části, který by byl někde uprostřed, něco víc než to, co navrhovala paní Harms. A proto moje nabídka za EPP, částka výši navrhoval jsem 683, eh, může to být taky 690 milionů podobně. A pevně tady stanovit na nejvíc 14 kterou, které ponese Litva. Takže myslím si, že s takovým kompromisem bych se byl schopen srovnat. Pokud se tam někde potkám, bylo by to dobré. Říkali jsme také, eh, že no, podobně jako komise eh, máme podobný názor, ale eh, jsou tady potíže takové malé zemi Litva, když se to poměřuje ekonomicky podle ostatních, tak tato země by mohla mít potíže. Děkuji. Děkuji, pan kolega Chrombašev. Děkuji, pane předsedo. Podporuji zprávu, kterou připravila paní Rebecca Harms. Podporuji navýšení eh, financování eh, na program pro vyřazení, vyřazení jaderného zařízení. A jsem velmi rád, že teď pan Langen eh, zvolí rozdílný přístup ve srovnání s původním. A že si myslí, že spolufinancování by mělo být maximálně ve výši 14 Takže bychom měli pak mluvit o účasti Litvy. Pokud budeme mluvit, tak to bude 14 pro Litvu a 86 pro komisi. Případ Ignalin je úplně odlišný od případu v Bulharsku a na Slovensku. Jsou to podobné eh, eh, reaktory jako v Černobylu, v Litvě eh, mají RBMQ jednotku, zatímco v Kosloduji a v Bohonicích máme VVER bloky nebo jednotky a to není, ty nejsou stejné jako typ zařízení jako v Černobylu. Jsem inženýrem a znám tyto věci. Rád bych také podpořil to, co bylo řečeno o přidělení finančních prostředků proto k tomu, aby mohly být šířeny informace a poznatky. Toto by mělo být odděleno od finančních prostředků, které půjdou do programu uzavírání těchto zařízení. Podporuji návrh pana Langena by se navýšilo financování eh, na 600 83 eh, milionů. A eh, mohl by se učinit další krok, mohl by být podpořen náš návrh na navýšení finančních prostředků na 780 milionů. Tyto dva reaktory v Ignalině musí být uzavřeny v roce 2038 máme tedy ještě 20 let před námi. Pokud to odložíme, tyto, toto financování, tak eh, celá věc ještě mnohem více prodraží, eh, jak budou léta plynout. Děkuji za pozornost. Děkuji. Paní Poncet. Děkuji za ALDE podporujeme eh, navýšení finančních prostředků do programu uzavírání jaderné elektrárny VKV 60% a také zohlednění eh, politické angažovanosti Litvy 14%. Stejně jako v ostatních frakcích Ehm, náš souhlas závisí na tom, aby částky, které ehm, budou dány k dispozici z Evropské unie, ehm, aby sloužily opravdu uzavření těchto jednotek, protože těchto zařízení to je cílem programu. Přesto však nesmíme zapomínat na to, že tady máme ještě dodatečné cíle, jako například šíření získaných poznatků v případě těchto konkrétních uzavírání. To je eh, něco, eh, co bude velmi užitečné pro eh, budoucí uzavírání jiných jaderných zařízení. To se, mm, tím se postaráme větší bezpečnost a k těm 14%, které dá eh, k dispozici Litva, eh, eh, toto může ještě přistoupit programy ehm, zaměřené na uzavírání určitých jaderných elektráren ehm, byly už stanoveny, byly tady historické důvody v přístupových smlouvách z roku 2003, to je nepochybné, ale přesto by nám to nemělo bránit v tom, abychom přemýšleli o ekonomických problémech, které by tím mohly vzniknout když se takovéto jaderné elektrárny budou uzavírat. Eh, náš, eh, my máme vůbec jedny z nejzastaralejších zařízení na světě. Eh, 57% těchto jaderných elektránek je více starších než 30 let. Na to bychom neměli zapomínat. Ehm, máme 90 eh, centrál jenom v Evropské unii, které by měly být uzavřeny. A naše frakce tedy podporuje navržené pozměňovací návrhy a děkujeme eh, zpravodajce za pečlivou práci, za angažovanost a eh, také za její know-how. Děkujeme, paní kolegyně. A nyní to bude pan kolega Kohlíček. Pan Langen mě trošku překvapil. Das war eine Überraschung, Herr Kollege. Bylo no, to překvapení, pane kolego. S tím souhlasit. A myslím si, že bylo nosné, abychom se dohodli na 14% eh, podílnictví Litvy Samozřejmě nevím, do jaké míry si všichni myslíme, že bude nulová inflace, ale eh, protože má trvat celá ta eh, operace 20 let a teď se jedná o současný stav, tak já s ním souhlasím, že se jedná teď opravdu o 14% účast Litvy a je třeba si srovnat skutečná čísla, kolik bude eh, která ta část té likvidace stát. Chtěl bych jenom upozornit, že v Ingalině není jenom likvidace reaktorů, ale je tam také palivo. Je tam také jaderné palivo, eh, s kterým se musíme vypořádat. Musíme říct, co se s ním stane, jestli třeba bude někam odvezeno, přepracováno, jakým způsobem se to bude financovat, protože to je jiná část, abych tak řekl, stejného problému. Takže mile jste mě překvapil, pane kolego. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkujeme. A nyní má slovo kolega Vačetes. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane kolego. Stínoví zpravodajové jakož i pan zpravodaj, paní zpravodajka. Samozřejmě jsem si vědom toho, že všichni znáte tento problém dokonale. Vlastně už uplyne téměř 14 let od našeho vstupu do Evropské unie a politická rozhodnutí probíhala v tom období před těmi 14 lety a vy jste o tom jasně hovořili dneska někteří kolegové, když se podepsala ta dohoda, tenkrát v podstatě nebyla žádná jiná možnost. My jsme měli pouze dvě možnosti, buď to podepsat nebo prostě nevstoupit do EU, takže na jedné straně jsme to prostě museli podepsat, na druhé straně jsme zase vděční Evropské unii za toto rozhodnutí Politická rozhodnutí se těžko vysvětlují, ale v současné době nám leží na srdci především bezpečnost a my si musíme uvědomit, že v Litvě, v Bulharsku, v jiných zemích máme pocit většího bezpečí. Tato atomová elektrárna byla skutečně nesmírně nebezpečná a dokonce tam neprošly některé testy a podobně. Pokud jde o vyřazování z provozu u této elektrárny, potřebujeme dostatečné finanční částky pro vyřazení z provozu u těchto elektrárn, protože mě trošku překvapilo, když komise navrhla ta čísla, která podle mého názoru nejsou dostačující. Zatímco komise si je vědoma stávající reálné situace. Když hovoříme o této elektrárně v Ignalině a o víceletém finančním rámci, bylo obtížné to nějakým způsobem komunikovat, stělit, bylo obtížné přesvědčit Evropskou komisi o tom, do jaké míry je tato atomová elektrárna nebezpečná. Postupně pomalu, krok za krokem jsme tyto poznatky získali členové rozpočtového výboru, navštívili tvu, viděli to přímo na místě a vidíme, že stávající politický postoj je diametrálně odlišný a že se snažíme o dokončení celého procesu co nejrychleji, řekněme, do nějakých maximálně 20, 15-20 let. Nejde pouze o bezpečnost Litvy, ale vlastně všech evropských stát, států Evropské unie, například vyhořelé palivo, jakým způsobem se bude ukládat. Vyhořelé eh, palivo, my víme, že se to ukládá někde v polích a my prostě potřebujeme dostatečná úložiště, musíme zabránit jakékoliv kontaminaci u nás, ať už na Litvě nebo sousedních zemích. Proto bych vám všem velice rád poděkoval i za Mm, pochopení celé situace toho, že atomové elektrárny jsou nebezpečné, radioaktivní odpad je zvláště nebezpečným odpadem a proto potřebuje dostatečné finance. My jsme si vědomí toho, že bude obtížné získat eh, dostatečné finance a fondy, toho jsme si vědomí, ale rád bych poděkoval předem už Evropské komise, která zpočátku měla uh, trošku eh, vlažný přístup, ale postupně se zástupci Evropské komise poučili o celém procesu, začali se podílet a zúčastňovat na celém procesu a myslím si, že ten kompromis, eh, který zde je na stole těch 14 kofinancování, podle mého názoru je pro Litvu akceptovatelný a my prostě uděláme vše pro to, aby to bylo implementováno. Pokud jde o těch 780 milionů, to je částka, kterou Litva potřebuje a i okolní země pro to, abychom dosáhli dostatečné bezpečnosti. A ještě jednou děkuji kolegům i zpravodajce. Děkujeme a nyní to bude pan Garigo, pan Gariga, který zastupuje DG Energie. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval paní zpravodajce, která skutečně věnovala obrovské úsilí, čas celé problematice, navštívila tuto elektrárnu ještě před letní pauzou. Rád bych připomněl to, že tato atomová elektrárna měla problémy s bezpečností a byla právě, tam došlo k té dohodě ohledně vyřazení z provozu už u vstupních jednání. Došlo k obrovskému pokroku v posledních několika letech a vlastně posled, ty dva reaktory byly zbaveny paliva a toto palivo je zatím uskladňováno v bezpečných prostorách, které k tomuto účelu máme k dispozici. Výzvou pro víceletý rámec je to, že budeme muset vyhradit z provozu jádro těchto reaktorů a to je v podstatě vlastně první operace tohoto typu. Evropská unie přispěla dostatečně velkým finančním příspěvkem na úrovni 1,9 miliardy v rámci stávajícího víceletého finančního rámce. Paní zpravodajka se zmínila o tom, že je zde taková veliká finanční propast, kterou uznává komise i ostatní úřady od roku 2020 do roku 2028. To znamená, že jdeme ještě nad rámec budoucího finančního víceletého rámce, o kterém se hovoří, a to je 1,3 miliardy Čili toto jsou odhady, které sdílí litevská vláda i Evropská komise, tato čísla. Stávající nařízení stanoví i plán, který byl odsouhlasen v roce 2014 pro další finanční období, které by bylo ve výši 552 milionů, což je částka, jež komise navrhovala. Rád bych vám připomněl to, že tyto částky jsou založeny na plánu Evropské komise a zároveň plánované kapacitě Litvy absorbovat tyto finanční prostředky pro vyhrazení elektrárny z provozu. Poté, po těchto finančních obdobích, tam ještě pořád bude určit té finančně nepokryt, nepokrytá částka a proto bych rád obrátil vaši pozornost na to, že poprvé v rámci tohoto nařízení jsme si vědomí struktury tohoto programu, která přesahuje víceletý finanční rámec a že teda očekáváme, že Evropská komise prostě půjde nad rámec toho stávajícího eh, rámce a poskytne to financování. Takže ta, ta otázka toho, jaké finance poskytneme nyní a jaké částky do budoucna přes ten víceletý rámec. A pokud jde o to sdílení povědomí, informací, poznatků z tohoto procesu vyřazování elektrárny z provozu, několik eh, z vás se o to zmínilo, například ten návrh pana Krompačeva. Je tam velká částka, jež právě navrhujeme v rámci eh, JSC na straně komise. Jsou to finance které právě chceme věnovat té možnosti šíření těchto poznatků, informací, zkušeností. Komise si je toho tudíž plně vědoma, této potřeby. A poslední věc, vidím zde takovou jasnou konvergenci názoru, pokud jde o to financování, spolufinancování na úrovni 14%. Zdá se, že i politická eh, reprezentace Litvy to podporuje. Máme zde právě takový strop tohoto programu na úrovni asi 80%, což ale neznamená, že by některé části programu nemohly být financovány na úrovni 100%, tak jak tomu je i v současné době. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Krátká otázečka na komisi. Máme přece na stole dva návrhy ze strany komise. Jsou realistické nebo jsou už teď bezvýznamné? Protože po tom, co jste nyní řekl vy, tak já už nic nevím. Má smysl to významně navyšovat nebo to naopak smysl nemá? Jaké vidíte řešení? Já bych jenom říct, řekl, že takhle jako si ze sebe dělat legraci, to mohu sám. The Commission has tabled a proposal in June. V červnu vznikl návrh týkající se stejného programu. Já jsem se to snažil vysvětlit. To je na základě současného financování ze strany komise. A otázka, která se skýtá v tomto konkrétním programu, na rozdíl od těch dalších dvou elektráren, kolik peněz může plynout v rámci tohoto víceletého finančního rámce, kolik mimo a v kolika případech se to ještě jinak bude ty peníze jakoby čerpat. Takže když jsem hovořil o těch současných 552 milionech, tak to bere v úvahu současné plány komise. No a samozřejmě, říká předseda, závěrem se vyjádří Pan Korumbačev. To je samozřejmé. Uh, thank you very much, Mr. Buzek. Ano, děkuji, pane Buzku. Já rovněž si ještě kladu velkou otázku a rád bych ji položil ještě jednou, totiž otázku pana Langana. Já jsem opravdu z toho jelen. Jak docílíme těch 80% a pak těch 100%, odkaď na to vezmeme, když už nám schází peníze i na těch 80. Pokud byste měl minimum 80%, tak se to ufinancovat dá pak až do výše 100%. A pak ještě, když hovoříme o 552, tak chcete pak 683 nebo chcete 780? Prosím, řekněte nám to autoritativně, protože my jsme jinak zmatení. Co podle vás je nejlepší cesta? OK. Madame Harms. Also, wo soll ich anfangen? No tak já ani nevím, kde začít. Možná až tak mě tlak nestoupl, jako kolegovi Langanovi, ale musím si říct, že iritaci jsem neunikla ani já, když slyším, jak se tady operuje těmi čísly a tady už se jedná o část postupu vyřazování z provozu v Ignalině a o tom konkrétně už hovoříme a tady už máme velice podrobné propočty k dispozici. To je nejdražší část celého toho vyřazování z provozu. Totiž ono se musí odbourat a rozmontovat oba reaktory, včetně jáder a včetně tlakových eh, obalů. A to nám předložilo jak řízení ředitelství elektrárny v Ignalině a všichni bankéři, mezinárodní bankéři to vidí jako velice profesionální propočet. A to v místě, kde se o tom hovořilo, nikdo nespochybnil. Takže když ale chcete spochybnit těch 780 milionů, tak v podstatě spochybňujete celé vyřazení z provozu té Ignaliny. A pokud opravdu spochybňujete to vyřazování z provozu, tak posouváte to, tu likvidaci toho druhého reaktoru do nekonečna. Já nevím, kdo zná pana Nováka z EBRD, to je ten jedinec, který více méně byl zodpovědný za veškeré vyřazování z provozu v tomto odvětví, včetně Černobylu a on to odškrtl, on to vidí jako záždost, která byla takto v pořádku propočítána. A my si nemůžeme teď jenom tak, jako dát ten balónek na ten talíř v kasínu a pak si vybírat částku. Naopak musíme pomoci litevským manažerům tím, že jim řekneme zcela jasně, je to tak nebo to tak není. Ono to ale celé se ještě více prodraží, pokud chceme z toho dosavadního plánování z té fáze vyjmout ten druhý redaktor, protože pak se litevcům naskytne následující problém. Oni nyní mají velice kvalifikované odborníky a jak oni s nimi naloží v tom mezidobí, když ten druhý reaktor přijde později, než se s tím počítalo. Pak ještě komise zde operovala uh, Um, kapacitou tou absorpční a i mírou absorpce ze strany litevců. A já jsem se na to podívala a naopak ono to v nedávných letech bylo velice vysoké, totiž 100 milionů eur ročně. A počítá se s takovým plánem, ten podporují všichni, a podle těch plánů to stoupne na 120 až 130 milionů ročně a to je úzce spjato s intenzitou prací na tom vyřazování z provozu. Tedy já rozhodně příští týden ještě zorganizuji schůzku stínových zpravodajů ve Štrasburku, ale z mé strany já nevidím žádný důvod, abych měla mít vážné pochyby o těch 780 milionech. Naopak vidím veškeré důvody, proč tuto částku podpořit. Thank you very much. Já vám děkuji, říká předseda. Tak eh, z toho, jak jsem to pochopil, bude zasedání zpravodajů stínových nutné. Já se omlouvám, říká paní Harms, ono se to bude konat zítra, nikoli příští týden, opravuji se. Ano, samozřejmě, pane předsedo, pan Lange, já bych ještě po té, co zde vše rozvedla paní Harms, přišel s návrhem. Vy jako eh, předseda. Totiž my budeme hlasovat až 3. prosince. Zda byste vy nepsal, nenapsal jak panu Oettingerovi, tak panu Kaněte, těm dvěma komisařům, kteří jsou na to odpovědní, v čem vlastně spočívá důvod pro ten rozdíl té částky, s níž přišla komise ve srovnání s tou částkou, s níž přišli litevci a to by možná mohlo vylákat od komise, nějaké korekce, případně vysvětlení. I understand that... Ano, chápu, že tady máme zástupce ehm, z Evropské komise, kteří jsou mezi námi. Už ho neslyšíme. Já jsem měl takový intenzivní rozhovor s panem Ettingerem a hned po, po mm, letní přestávce a podala jsem mu zprávu z mé návštěvy v Ignalině. A na tomto setkání jsme se dohodli na tom, že Evropská komise by nejprve měla být e, zodpovědná vůči e, litevcům a mělo by to být v souladu s přístupovými smlouvami a protokolem e, o Ignalině. A za druhé, on jasně pochopil, že tady nemá Eh, nemají nějak vzniknout nějaká umělá přestávka v tomto procesu uzavírání zařízení a že nemá dojít žádné prodlevě eh, plánovaného programu celého tohoto procesu odstavení. A eh, vím, že už mezi tím dva komisaři pracují na dopise adresovanému Evropskému parlamentu a jeho zpravodajům, ale zřejmě se dosud nebyli schopni dohodnout. Myslím si, že máme všechny disponibilní informace, které potřebujeme a pravděpodobně eh, to bude na konci velmi politické rozhodnutí, ale neměli bychom být součástí tohoto obchodu. Měli bychom být rozumnou součástí celého procesu a měli bychom skutečně rozhodnout na základě informací, které máme a na základě finančního plánu. A nejen tak nám, jenom tak eh, zhruba, jak se říká v Německu. Ano, vidíte, že tu Máme, měli podrobnou diskusi eh, na setkání výboru ITRE, ale zbytek by měl být prodiskutován na setkání stínových zpravodajů, jak to bývá běžné. No to je skvělé místo pro toto. A 21. listopadu 2018 eh, hlasování a na plenárce to bude v lednu. A poslední bod na našem pořadu jednání je Opakované použití informací veřejného sektoru, přepracované znění. Naším zpravodajem je eh, Neoklis Silikiotis. A máme 323 pozměňovacích návrhů, 58 eh, z nich eh, od zpravodaje a navíc ještě Imuko schválil své stanovisko 93 pozměňovacích návrhů to bylo a stanoviska Kult a Libe. E, ta, o těch se má hlasovat 19. a 20. listopadu, takže budeme mít ještě více pozměňovacích návrhů z výboru Kult a Libe s IMCO 93. Celkem s našimi, spolu s našimi 323 pozměňovací návrhů. Vážení, vážení kolego e, Silikojty si, e, kolega je mezi námi, má slovo. Děkuji. Eh, děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, začal tím, že poděkuji stínovým zpravodajům a jejich asistentům. A také členům sekretariátu. Jsem si jist, že když všichni budeme na tomto spolupracovat, tak se nám podaří dosáhnout našich cílů. Eh, pokud nezvolíme rozdílné přístupy. Pozměňovací návrhy, které byly předloženy, nám skutečně pomohou dopracovat se ke kompromisu, kompromisnímu dokumentu, který bude odrážet názory všech. A myslím si, že eh, tam budou pokryty také některé naše obavy. Eh, například eh, otázka lidských práv. Chceme, aby tady eh, ona Open Data nám pomohla pokryt tyto věci ve společnosti a také to napomůže podpořit malé a střední podniky, mikropodniky, stejně tak jako startupy. Dosud to bylo využíváno národními podniky a teď Mm, budeme mít finanční prostředky k tomu, abychom pozbírali data. A to je cílem kompromisních pozměňovacích návrhů, které jsme předložili dosud. Co se týče dalších eh, sad dat, eh, eh, jsou velmi hodnotné. Říkali jsme, že Tady máme seznamy různých kategorií pro sady dat, které mají velikou hodnotu. Komise má ještě k tomu přidat další kategorie pokud eh, by se měly, eh, měly vyplynout z dalších eh, konzultací a pokud všechny zainteresované strany budou s tímto souhlasit. Ehm, vysoce hodnotné na data, ehm, ta budou podpořena z veřejného financování ehm, a měly by být ve prospěch mm, komunit, ale neměli bychom um, dovolit, aby byla tato data zveřejněna, což by podkopalo celé postavení veřejného sektoru nebo eh, veřejných eh, úřadů, eh, podniků státních a podobně, a které mm, pracují ve velmi obtížných podmínkách, zvláště ve světle různých potíží, které se nakází mm, trh. Co se týče veřejného sektoru, Konkrétně tady by mělo být vynaloženo úsilí přijít s kompromisy, pokrýt různé názory. Myslím si, že bychom do dokumentu a opatření, eh, které by, tedy jsou to opatření, která by měla překonat různá, různé eh, neshody, Měli bychom se dohodnout na tom, že budeme mít férovou soutěž a proto bychom měli pracovat na tom, aby se eh, zlepšily tyto dokumenty, eh, tak abychom neměli tuto nerovnováhu a soutěž mezi soukromými veřejnými eh, podniky, které tato soutěž konkurence existuje v určitých případech, soutěží vlastně na stejných trzích. Závěrem mi dovolte potrhnout znovu, že musíme poskytnout finanční a technickou podporu ehm, veřejným ehm, podnikům, zvláště v menších ehm, regionech a ti by měli profitovat z tohoto přepracovaného znění tím, že jim dáme k dispozici výsledky, které usilují. Děkuji. Stínový zpravodaj jménem EPP není přítomen. Pan Bony. A požádal mě, abych Eh, předložil jeho stanovisko, přečetl. Takže dovolte mi, abych začal. Směrnice PSI je krokem eh, k eh, dalšímu znoužití poznatků pro veřejný sektor a nadále se stává zdrojem inovativních služeb a produktů. A proto eh, jsem přesvědčen, že toto nařízení eh, si dává za cíl eh, zjednodušit ehm, znovu užívání veřejných sektorálních informací napříč EU tím, že se bude harmonizovat základní podmínky pro to, aby PSI byly k dispozici pro znovu uživatele a aby zde byly začleněny čtyři body. Zlepšení dalšího vývoje evropských výrobků a služeb, stimulování přeshraničního užívání PSI, eh, zabránění eh, narušování, zkreslování eh, podmínek na trhu pro veřejný a soukromý sektor, včetně mechanismů náhrad nebo kompenzací tam, kde to bude nezbytné. A bod číslo čtyři, poslední, omezení využívání výjimek, které by umožňovaly veřejným grémím spoplatňovat eh, další eh, náklady. Ještě eh, jsou tu další důležité body, které se týkají další práce. Ehm, to je to, co předkládá pan Bonis, nový zpravodaj, první bod. Další práce, přístup k mm, novému využití informací veřejného sektoru, politika Open Data v rámci EU, eh, ty hrají velkou roli ve zlepšování transparentnosti, poskytování služeb a eh, také se lépe využívají technologie eh, v těchto úřadech. Ale také to dává, také umožňuje větší účinnost těchto služeb a tak je potom možné lépe činit rozhodování. Na základě těchto poznatků bod číslo dvě, to se týká dalších aktivit, otevření Eh, nových sad dat s velkou hodnotou. Eh, toto je klíčové eh, pro účel celého recastu. Je to obzvláště důležité pro tento konečný seznam kategorií jednotlivých dat na úrovni EU, tak abychom zajistili koherentnost a harmonizaci na národní úrovni Mělo by to být vyčerpávající a mohlo by to být ještě doplněno, doplněno akty přenesené pravomoci. Komise by měla doplnit tento seznam tím, že eh, k tomu dodá nové kategorie. To bylo stanovisko pana Bonyho. A teď eh, můžeme přejít k dalšímu stínovému zpravodaji, panu Petersenovi eh, za ALDE. Uh, Uh, děkuji, děkuji, pane předsedající, budu velice stručný. Já myslím, že stínoví zpravodajové se mohou dohodnout alespoň o takovém celkovém směřování a určitém zastřešení eh, tohoto návrhu. Samozřejmě, že opětovné možnosti využití informací v této oblasti jsou nesmírně důležité s ohledem na vývoj digitálních služeb celé Evropské unie. čili ta celková ambice a záměr tohoto návrhu. Osobně si myslím, že na tom se můžeme všichni shodnout a proto se těšíme na první schůzku stěnových zpravodajů, která proběhne zítra. U některých detailů Možná nebudeme souhlasit úplně mm, se vším, když budeme hlasovat o tomto konkrétním návrhu, ale ta celková ambice podle mého názoru je dobrá. A my za naši skupinu jsme ochotní hovořit i o například Eh, možnosti zapojení soukromých podniků, když hovoříme o informacích v obecném zájmu. Takže ty ambice a záměr návrhu je dobrý, souhlasíme s tím a těšíme se na první zkusku s tím nových zítra. Děkuji. Děkujeme, říká pan předsedající. Paní Reda za zelené je dalším řečníkem. Děkuji, pane předsedo. Já bych rovněž ráda poděkovala panu zpravodaji za první kompromisy a těším se na setkání s stínových zpravodajů zítra. Myslím si, že je důležité udržet ambiciózní návrh a snažit se dokončit tuto důležitou legislativu v průběhu tohoto našeho mandátu. Nejprve procedurální návrh z mé strany. Když hovoříme o tomto typu legislativy může to být obtížné. Máme k stejnému článku mnoho kompromisních návrhů. Někdy čtyři až pět u stejného článku. V IMKU jsem byla zpravodajkou pro stanovisko. My jsme se snažili u každého článku mít pouze jeden kompromis, protože občas eh, může být důležité i to, že nebudeme měnit návrh komise. Takový kompromis je základní a proto to konečné hlasování by mělo být koherentního charakteru. Jakmile pak vstoupíme do jednání s radou, tak musíme jasně vědět, co chceme. Tato koherence na některých místech chybí, například veřejné podniky. My jsme rádi, že zpravodaj zahrnul veřejné podniky do kompromisu 1 a zároveň soukromé podniky splnily jí podobné úkoly. Ovšem v kompromisním návrhu 2 a 3, týkajících se stejných článků, jsou najednou výjimky. A ty jsou tak široké, že se obává, že v praxi nám z toho pak nakonec nic nezbude. V rámci těchto výjimek, všechny dokumenty v oblasti vodného, stočného, finanční služby, poštovní služby, telekomunikace, doprava, zdravotnictví by byly výjimuty. Proto se ptám, co teda by bylo vůbec zahrnuto v rámci těchto veřejných podniků. My si myslíme, že není dobré vymout celý sektor, ale pouze specifické dokumenty relevantní pro bezpečnostní účely to si myslíme bylo i záměrem původního návrhu komise, protože jinak by mohla vzniknout taková situace, že společnost eh, elektrárenská bude mít nějaký dokument relevantní z jejich ohledu a najednou by vlastně celou eh, společnost výmuli, z působnosti této směrnice. To prostě podle mě není záměrem. Proto na dvojce a trojce na těch kompromisích ještě musíme pracovat. Vítáme i to, že pan zpravodaj vzal v potaz přílohu, která se týká vysokohodnotných datových sad a možnost komise nějakým způsobem pozměnit eh, tuto přílohu, ale zároveň musí mít komise možnost eh, definovat kategorie těchto datových sad, ale zároveň specifické sady, které jsou považovány za vysokohodnotné, eh, nebo sady s vysokou hodnotou, protože jinak by komise nevěděla, o které datové sady se jedná. Takový seznam podle našeho názoru je dobrý, ale zároveň bychom rádi, aby národní legislativy obsahovaly takové návrhy, protože v některých případech eh, to prostě bezplatně nezveřejňují všechny členské státy, což podle našeho názoru je nezbytné. Každý občan by měl mít právo na takové informace, čili tato příloha by zde měla být zahrnuta. API v kompromisu 7 vítáme bychom, bychom uvítali referenci na reálný čas a bez prodlení jakožto podmínku přístupnosti k datům. A zároveň bychom rádi, aby eh, ta směrnice o databázích, tento návrh byl zohledněn z naší strany. Je důležité, aby se komise nesnažila pouze udržet stávající situace, ale posílení. Takže těšíme se na diskusi ohledně kompromisních návrhů a doufáme, že najdeme kompromisy k maximálnímu počtu návrhů, protože poté ten celkový text eh, bude smysluplný a bude kvalitním základem pro další jednání. Děkujeme. Pan tam poráno za EFDD. Děkuji za slovo, pane předsedající. My si myslíme, že data z veřejného sektoru by v, této, v tomto novém typu ekonomiky měla být k dispozici a měla být přístupná, protože představují možnost nejenom pracovních příležitostí, ale i z občanského hlediska, environmentálního hlediska je to zásadní. Proto podporujeme spolupráci mezi veřejnou službou, zprávou a malými a středními podniky, startupy, jakož i občanskou společností. Bez nějakého přehnaného množství výjimek. Zároveň potřebujeme stanovit podmínky pro ochranu veřejných statků a dat generovaných ve veřejném sektoru. Digitální suverenita, svrchovanost veřejné zprávy je zásadní. Pokud je pravda, že veřejné podniky musí mít zaručen přístup k těmto datům, pokud teda to umožníme soukromým podnikům, tak bychom měli podporovat i veřejné podniky a poskytnout jim určitou finanční podporu a vyškolit odborníky. Veřejná zpráva by měla mít možnost přístupu a využívání těchto dat veřejně právními službami, nezávisle na tom, zda je charakter daného podniku soukromý či veřejný. Čili nejde o nějaké udržení výjimky do budoucna u těchto veřejných podniků, tak jak to navrhovala komise. My chceme, aby to zahrnovalo i soukromé podniky, pokud jsou závislé na veřejných službách. Akční plán pro digitální transformaci, který předložila Evropská komise, pro městskou agendu, ten je odlišný, protože zde musíme stanovit i určité limity po, u veřejných dat. Měli bychom podporovat využívání těchto výzkumných dat a výzkum, který je částečně nebo celkově financován z veřejných fondů. Děkuji a nyní vystoupí za DG Connect pan Ivo Volman za komisi. Yes, thank you, chair. And... Uh, ano, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji jak zpravodaji, tak eh, poslancům za eh, tak obohacující pozměňovací návrhy a i za tuto rozpravu. Pozměňovací návrhy zcela jasně zdůrazňují význam hospodaření s daty jak pro malé střední podniky, tak pro společnost a jako zdroj inovací. Chci zde vypíchnout pár záležitostí. Zdá se, že obecně nasměrování komise se zde e, podporuje, zejména v oblasti těch vysokohodnotných datových sad. Chápu, že by mnozí zde rádi viděli kategorizaci a pokud to bude otevřený seznam, tak e, na něj velice rád na ten nápad přistoupím. Pak e, dostupnost dat ve skutečném čase prostřednictvím aplikací u sdíleného přístupu a potřeba omezit výjimky na eh, režim finančního účtování eh, marží. Tam se tím ještě budeme zabývat. A nyní eh, odvětví těch utilit to je důležité odvětví pro datovou ekonomiku. A zároveň je to obtížná záležitost. Komise se dala cestou nízkointenzivního scénáře, která plně zohledňuje veřejné podniky a rovné podmínky veřejné eh, zabezpečení bezpečnosti veřejnosti a um, bezpečí a ochrany soukromí. Ano, já jsem si vás vyslechl, ale musíme to správně naformulovat, abychom dítě nevylili i s vaničkou, protože v současném znění u některých pozměňovacích návrhů je riziko, že všechny ty veřejné podniky budou plně vyňaty a o to nám přece nejde. A pak ještě varování. Některé pozměňovací návrhy se týkají součástí směrnice, která nespadá do toho přeskumu. A je to odsouhlasená záležitost z roku 2013. Tam se to vše dohodlo a zároveň situace se neustále vyvíjí a my chceme budovat na úspěchu těch předchozích verzí důvěřujeme tomu, že všechny diskuse poběží tak, že to komisi vyjde ku prospěchu a to ovzduší v této místnosti rovněž takto chápu. Doufám, že jako spoluzákonodárci vypracujeme rychlou dohodu a chceme se do toho vložit. Předseda, nyní se obracím na kolegu Silikiotise, aby tuto diskusi uzavřel a shrnul. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych začal díky stínovým zpravodajům za přispění do diskuse. Ano, máte pravdu, že v určitých záležitostech se náš přístup liší. Taková klíčová záležitost z mého pohledu je otázka, jak budeme postupovat v případě těch veřejných podniků, těch public undertakings. Tam musí být opravdu férové a rovné podmínky v hospodářské soutěži, ať už to pojednáme jakkoliv. A pak máme ještě různé připomínky ze strany členských států podle místních podmínek a máme i veřejné orgány, které spadnou do kategorie veřejného podniku a zároveň musíme nastolit rovnost paní Reda a její kompromisní návrhy číslo 1, 2 a 3. Pokud opravdu nebudeme s, těm, s tímto typem podniků počítat jako s podniky spadajícími pod tuto směrnici, tak bude obrovské množství výjimek, protože oni by jinak byli v horší situaci. Uh, z pohledu hospodářské soutěže. Takže si to musíme dobře rozmyslet. Buď budou veřejné podniky na palubě a budou mít plné právo eh, se účastnit konkurenčního boje, anebo budou vyňaty a pak toho mohou zneužít jejich konkurenti. Situace tedy je jasná. Musíme v této věci rozhodnout, k tomu nemám co dodat. A jinak eh, ta, ty, ty datové sady vysoké hodnoty. My, co by zákonodárce, se domníváme, že opravdu, jelikož Evropský parlament má povinnost se k tomu vyjádřit, tak to i udělá, tak to to vnímáme. V opačném případě by zde musel vzniknout nějaký podrobný seznam ze strany Evropské komise. My se musíme vynasnažit přijít s nějakou koncepcí toho, co se pod tím pojmem skrývá. A díky tomu celá směrnice musí mít takový náboj, že startupy, malé střední podniky rovněž budou mít přístup k datům, které i jim pomohou růst a zároveň vše pomůže růst ekonomice a i naší společnosti. Nesmíme zapomínat, že naše odpovědnost, co by Evropského parlamentu, spočívá v tom vždy být tím strážcem té rovnosti podmínek a soutěže. Zítra se bude konat zasedání sínových zpravodajů a já doufám, že se nám podaří pokročit v té věci. A to tak, abychom se vměstnali do harmonogramu a abychom 3. prosince dokázali předložit tento, um, tuto zprávu tomuto výboru a mohli bychom hlasovat. Předseda. Ano, výborně. 3. prosinec, to se bude hlasovat tedy v ITRE. No a pravděpodobně se to dostane i na plenárko ve Štrásburku. Na tu prosincovou. Je něco do různých kolegové? Pokud ne, tak příští schůze 21. Eh, listopad dopoledne, odpoledne a 22. listopad dopoledne i odpoledne 14 a půl hodiny celkem. Skvělé. A děkuji vám za účast a vše dobré na no. příštích několik dnů.